slides. Do I come here to present or do I click? Uh, no, if you. If Good afternoon, everyone. I Could I call um, the meeting the attention of all. Děkuji eh, vám za vaši trpělivost, že začínáme o něco později. Eh, podařilo se nám, domnívám se, poměrně efektivně udělat společenskou fotografii. Dovolte, abych vám řekla jenom několik slov eh, k tomuto tak významnému tématu, kterým se dnes chceme zaobírat, umělá inteligence, která má celou řadu příležitostí, ale také zvozuje řadu obav. Jistě si o tom pobavíme. Takže vás zde srdečně vítám eh, ve své roli jako místo předsedkyně parlamentu odpovědná za dialog parlamentu s náboženskými organizacemi. Mm, zároveň tady vítám zástupce výboru IMKO a máme taky také panel týkající se náboženství a vědy. Máte e, také příslušné podklady a doufám, že vás budou motivovat k diskuzi, která se bude odvíjet možná od dnešního dne. E, máme tady tlumočení v angličtině, francouzštině, češtině, řečtině a italštině. Toto zasedání je webstreamováno a máme tady také oficiálního fotografa, eh, takže budeme mít fotografie eh, z tohoto zasedání a budeme mít půl páté také kávu nebo čaj. Všechny vás srdečně vítám. Já budu postupovat neformálně a myslím si, že se můžete chovat stejně jako já. Buďte neformální, klidně si pánové sundejte saka. Já už tady nebudu dlouho řečnit, jsem nesmírně potěšena, že tady máme tolik expertů, kteří se účastní našeho panelu a zejména, že tady máme také za komisi odpovědného komisaře za vědu a inovace kterého tady srdečně vítám. Nejenom, že je komisař, který s námi výborně spolupracoval, ale to také můj výborný přítel, takže ho tady srdečně vítám. Moc si toho vážím, že si mezi nás přišel. Je to tvá oblast expertízy. Ty se zaobíráš tímto tématem umělé inteligence. Už jsme mnohokrát o tom tématu hovořili, ovšem toto zasedání možná bude nazíráno z trošku jiného pohledu. A vítej skutečně velice srdečně. Děkuji a hned ti dávám slovo. Děkuji mnohokrát, místo předsedkyně McGuinness. Děkuji vám, dámy a pánové, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Dovolte, abych i já vyjadřil své potěšení, že zde mohu být, protože jak paní místo předsedkyně Eh, už řekla, zaobírala se touto oblasti a udělala obrovskou práci eh, v tomto poli dialogu mezi náboženstvími, různými organizacemi a také, jak nesmírně významný tento dialog je pro nás, pro všechny. A začnu citátem. Citátem, který mm, velice mám rád není možné mít eh, jaksi výše postavenou vědu a níže postavenou morálku. A já si myslím, že čím více, více přemýšlíme o digitálním světě, tím významnější je ta práce, kterou se zde zaobíráme dnes. Protože víte, můžete digitalizovat dnes takřka vše. Můžete digitalizovat čísla, myšlenky, ale nemůžete digitalizovat emoce, nemůžete digitalizovat zkušenosti. A to je to, co tu dnes děláme. Protože eh, eh, protože by asi nic nebylo platné, kdyby jsme mohli měli jenom Skype ale zkušenosti nikdy nepůjde digitalizovat a emoce. A proto mm, e, e, se to týká i tématu umělé inteligence. To není pouze technologie, ale také takové pojítko do nového světa, most do nového světa. Když jsem měl to štěstí setkat se s vynálezcem internetu, otevřelo mi to skutečně oči, protože potkat muže, který byl schopen vymyslet eh, internet, který byl takový optimista s ohledem na technologii, který mi řekl, že optimismus, který měl v minulosti pro internet, Mm, byl tak trochu oslaben různým zneužitím a centralizovanou mocí několika málo lidí. A on eh, eh, pledoval za to, aby existovala nová společenská smlouva pro web. A já si myslím, že my bychom měli popřemýšlet také o společenské smlouvě pro omělou inteligenci, že? A máme určitou výhodu Protože když Tim Berners-Leslie eh, vynalezl internet, nevěděl nic o budoucnosti, nevěděl nic, jak bude internet eh, vypadat, eh, jak se vyvine. Ale dnes my vidíme, jak se vyvinul a můžeme si říci, co chceme, aby, čím chceme, aby umělá inteligence byla. A to už není otázka technologie, víte, já jsem inženýr a naši lidé normálně hovoří o umělé inteligenci, hovoří o technologických volbách, eh, a přitom ta největší, eh, největší výběr, který musíme udělat, se vůbec netýká technologie. Nejprve eh, tedy bych se zaobíral úvahou tou, že bychom se měli zaobírat architekturou uvažování o umělé inteligenci. První je právě o dnešní etice. Víte, v mé zkušenosti jako inženýr a celou řadu mých kolegů, které jsou činí v technologické oblasti, eh, hledí na etiku jako na překážku, ale to musíme změnit, protože etika je kompas. Etika bude naším kompasem jako Evropanu, abychom mohli rozlišovat nás dnes ve světě způsobem, Eh, jakým hledíme do budoucna a na budoucnost. A to se velice liší od jiných částí světa. To znamená, lidé pohlížejí na etiku někdy jako na překážku, někdy jako na něco, co je přeregulované, a na základě těch zkušeností, které jsem nazbíral během těchto pěti let, bylo, že jsem se díval na ten způsob, když jsme se začali dívat na ochranu osobních údajů. Někteří z nás a mnoho lidí zde v parlamentu se domnívalo, že data jsou součástí lidské důstojnosti. A když před dvěma lety začali lidi venku začít říkat, ano jo, zase Evropská unie zase dělá tyhle ty věci, které způsobují problémy a nadměrnou regulaci, o dva roky později lidé pochopili, že my jsme měli vizi pro data, která se dnes stává standardem na celé světě, že jsme anticipovali tuto skutečnost a e, přijít sem v roce 2014, když se podíváte na americké televizní kanály, e, všichni hovořili špatně o Evropské unie, až na GDPR, když přišlo. Až když Tim Cook z Apple sem přišel a řekl, chceme to udělat jako vy. A víte, jako politici někdy lidé sem přicházeli, říkali, víte, to je velice nebezpečné, budete-li příliš etičtí, budete-li příliš mnoho mít zásad. Lidi budou dělat takový etický shopping, prostě budou chodit do zemí, kde je menší regulace, kde budou moci eh, jednat eh, a nebudou tak svázáni regulaci. A vidíte, není to pravda protože GDPR to nespůsobilo. Proč? Protože velikost, eh, na velikosti záleží, když je vám 50, když je vás 50, eh, když je vás 500 milionů v Evropské unii, tak můžete s větší, eh, jak si s větší pádnosti říkat věci. Podívejte se na Kalifornie, která je země ekonomicky tak silná, že když vyrábí určitý produkt, tak prostě budete eh, dělat to, co se dělá v Kalifornii. Ale já si myslím, že my jsme tady způsobili tím GDPR takový pozitivní bruselský efekt. A proto, když se podíváte na to, jakým způsobem o tom přemýšlíme, Dostáváme se k další důležité věci. Jakým způsobem budeme koncipovat a designovat umělou inteligenci? Podívejme se na design, na vývoj umělé inteligence a to je pro mě srdce celého problému. A to jsou algoritmy. Když rozvíjíte eh, umělou inteligenci, je třeba pochopit, jak fungují algoritmy. Když nemáte ani potuchy o, potuchy o algoritmech, nevíte, jak to funguje. Hmm, se smutkem se, jste se asi dívali na to auto, automatizované auto, které někoho zabilo v USA, protože někdo přicházel v noci ulici a automatizované auto nebylo schopno nějak se vyhnout, narazilo do motocyklu a jedna osoba zemřela. Mm, ale e, my jsme si řekli, ale proč k tomu došlo? Pravděpodobně auto nemělo čas a nevidělo tu osobu, promiňte, ne na motorce, ale na kole. A ta osoba byla zabita. Ale když se to dalo do algoritmu, tak to bylo tedy neuvěřitelné. Byl to ten algoritmus, který rozhodl, že by bylo nebezpečnější zabrzdit a ohrozit lidi, kteří seděli v autě, než prostě narazit do toho dalšího člověka na kole. Mm, e, to znamená, že je třeba zaobírat se transparentností algoritmu. Druhá věc, je skutečnost, že data jdou napříč všemi oblastmi. Jedním příkladem, kterým dávám v takovýchto kontextech je, někdo už s tím udělal zkušenost, eh, všichni už jsme měli, měli tu zkušenost v rodině většinou, to je infarkt. Když se podíváte, jaký je symptom infarktu, eh, bolest píchání v levé části hrudi, No to je symptom, ale pro muže to není symptom pro ženu. Proč? Protože v klinických výzkumech se projevilo, že testovali hlavně muže. Takže nemáte-li tu diverzitu, nemáte-li zapojeny různé napříč sekce, tak nedostanete výsledky, kýže ne. Proto se domnívám, že když tady máme ten problém, hovoři, že hovoříme o umělé inteligenci, je třeba pracovat s diverzifikovanými eh, soubory dat. A druhá věc je úhel. Jakým na to pohlížíme? Co chceme, eh, aby, nebo čím chceme, aby umělá inteligence byla? Eh, například kdy umělá inteligence bude tak eh, inteligentní jako lidské bytosti. No tak já bych rovnou řekl, že umělá inteligence není tak inteligentní jako eh, lidské bytosti, ale když někdo v budoucnosti řekne, náš cíl je nahradit lidské bytosti, no ale to není naše vize. Když chci, aby mě AI pomohla umělá inteligence, abych byl lepším profesionálem, Jeden specialista mi vždycky říká, za pět let chci, aby můj doktor měl umělou inteligenci, ale nechci, aby eh, umělá inteligence byla mým doktorem. A myslím si, že trefil řebíček na hlavičku. A musíme ale se také zaobírat etikou. Já jsem tak šťastný, eh, že jsem zrovna toto téma měl na komisi, že jsem byl ten, který měl tu čest předsedat ve té skupině na vysoké úrovni pro etiku na komisi, kde jsme se řídili těmito zásadami. To znamená, když chcete koncipovat úhel, kterým se díváte na umělou inteligenci, musíte se dívat na to bude nahrazovat eh, lidské bytosti. Nikoliv, ale pomůže, abychom, aby lidi byli, abychom jako lidé byli lepší, eh, abychom eh, budovali spravedlivější svět. V inženýři, technologičtí pracovníci to potřebují. Oni potřebují vedení takových skupin, jako je skupina vaše. Ale nelze popírat že jiné oblasti světa se rozhodnou třeba jít jiným směrem. Budou třeba chtít, eh, aby uměla inteligence kontrolovat lidi, ale to není naše vize v Evropě. Já se domnívám, že jít ku předu znamená, že každý eh, subjekt, který je propojený s humánními vědami, ale i s náboženstvím bude významnější a významnější v digitálním věku. Čili dovolte, abych závěrem řekl, že umělá inteligence je také aktem solidarity a to vy manifestujete dnes. My jsme to viděli ve světě Viděli jsme ty zásadní hodnoty, které zastáváte, jinak bychom neseděli společně v této mítnosti. O tom to je, proto potřebujeme také vaši účast na designování a koncepci umělé inteligence do budoucnosti protože my v Evropě chceme použít umělou inteligenci za lepší humanitu, ale nechceme, aby nás nahradila jako lidské bytosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a děkuji skutečně za to, že jste zde vystoupil. Myslím, že to ocenili všichni, zejména ty vaše závěrečné poznámky, otázka určité úzkosti, že by mohla umělá inteligence nás v podstatě překonat. Potřebujeme tady skutečně jasné vyhlídky a děkujeme, že jste zde otevřeli jinou perspektivu. Pan komisař nás bude muset záhy opustit a proto bych se pokusila pokusila opravdu využít jeho ještě krátké přítomnosti za také účasti pana kolegy Svobody a doufám, že nám skutečně teď pomůže v podstatě právě dále pokračovat prvním panelem. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré odpoledne také z mé strany. Mám to potěšení, že mohu předsedat prvnímu panelu, který se týká lidské důstojnosti a umělé inteligence. Dostalo se mi této cti, protože předsedám výboru pro právní záležitosti a tento výbor se mimo jiné zabývá také otázkami etických aspektů nových technologií. Jsem nesmírně rád, že v rámci článku 17 a dialogu, který se vede zde tedy také za eh, účasti paní McGuinness a také pana předsedy Tajányho můžeme v podstatě eh, hostit zde tuto událost a zabývat se touto otázkou, která má v současné době velmi výrazný význam. Je tady otázka tedy umělé inteligence, která v podstatě bude sehrávat stále větší úlohu v našich životech. Máme tady opravdu vynikající panelisty a řečníky. Já je všechny vítám. Paní Praňsaková, která je vyučující na univerzitě ve Vídni a zabývá se otázkou umělé inteligence a také tedy nových technologií. Dále pan arcibiskup Tige, který zastupuje eh, zde svatý stolec a jeho radu pro kulturu. Potom tady máme pana rabína Efraima Mirvise, který zastupuje eh, hebrejskou kongregaci Commonwealthu. Potom tady máme pana profesora Petra Dabroka, který zastupuje německou protestantskou církev a pana Majka Floda, který se zabývá otázkami tedy humanistického přístupu v rámci skupiny Humanist International. A potom Chci také uvítat paní Mady Delvo, která je členkou Evropského parlamentu, je tedy také členkou výboru pro právní záležitosti a je zpravodajkou eh, otázek týkajících se občanského práva a eh, úprav, které se budou týkat robotiky. Takže v každém případě je třeba říci, že robotika a umělá inteligence mohou a musí být skutečně koncipovány tak, aby chránili důstojnost soběstačnost a také schopnost sebeurčení jednotlivců. A já bych chtěl zdůraznit, a to tedy cituji z té zprávy, že je třeba mít určité vodítko v etickém rámci, který bude skutečně prospěšný pro uživatele, který bude přispívat samostatnosti, soběstačnosti a který bude také v souladu s článkem 2 smlouvy o Evropské unii a který také bude tedy v souladu s listinou lidských práv v souvislosti s takovými kategoriemi, jako je otázka práva, spravedlnosti, důstojnosti, eh, také porozumění a vydávání tedy informovaného souhlasu pod tedy e, záštitou evropského práva, bez toho, že bychom stigmatizovali kohokoliv, aby skutečně každý mohl vyjádřit svou osobní odpovědnost, ale abychom pracovali také v duchu společenské odpovědnosti a abychom tedy pracovali s existujícími pravidly etickými a právními. Čili v podstatě půjde o to debatovat o tom, co to znamená tedy lidská důstojnost ve vztahu k umělé inteligenci a jakým způsobem v podstatě můžeme v podstatě právě využívat umělé inteligence tak, aby neutrpěla lidská důstojnost. Čili nyní dám slovo paní profesorce Prajnsakové na 10 minut. Prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Vážení členové Evropského parlamentu, Dámy a pánové, je to opravdu pro mne velká čest, že se mohu účastnit této události a jak už jste říkal, zabývám se otázkou tedy politických věd, působím na Vídeňské univerzitě a chtěla bych se také zmínit v podstatě o tom, jakým způsobem tedy právě působí eh, ta skupina, která se zabývá etickými otázkami a Využiji této příležitosti, abych také upoutala vaši pozornost k některým aspektům právě etických hodnot a e, umělé inteligence. Omlouvám se, že se k vám točím zády, ale bohužel tedy je to nutné proto, abych mohla používat mikrofon. Čili v podstatě ve chvilce, kdy zvedávám prst, tak by se měl tam objevit další dokument na obrazovce. Děkuji mnohokrát. A proč začínám tedy tímto dokumentem? Bylo to tedy uveřejněno v magazínu Forbes, kdy v únoru se zabývaly právě dopady umělé inteligence a digitálních technologií na mm, pracovníky v eh, prostředí nemocnic v Anglii a je tady skutečně otázka právě toho, zda ještě jsou zachovány jaksi určité základní hodnoty lidskosti. A myslím si, že to skutečně leží v rukou lidí a ta ruka tam tedy je také znázorněná na tom plakátku. Čili skutečně půjde o to, jakým způsobem tedy budeme jak si vytvářet eh, budoucí společnost Čili myslím si, že otázka, jakým způsobem, jak si nastavíme ty parametry, tam skutečně půjde o to, abychom jaksi tu lidskost neopomněli, abychom skutečně jaksi nenechali ty stroje převážit nad lidskými eh, aspekty a hodnotami protože nejde jenom o technologii, čili v podstatě jde o tu otázku, jakým způsobem právě chceme, aby umělá inteligence vypadala. Čili v podstatě, kdybych to měla teď více objasnit, v podstatě jedna z věcí, která tedy se týká regulace eh, ve vztahu k umělé inteligenci a co je tak velmi obtížné, je nejenom to, že je to založeno tedy na určité praxi a že se to používá právě i virtuálně ale že zde v podstatě není žádná jednotná univerzální definice pro umělou inteligenci. Čili někdo si myslí, že je to více science fiction. Čili v podstatě tady na tom eh, slajdu máme mm, v podstatě určité body, které odkazují na to, co to tedy skutečně může všechno znamenat, co všechno lidé si představují pod pojmem umělá inteligence. A jedna z věcí, je, že se to v podstatě týká všech technologií a že ty technologie spočívají právě i v těch materiálních, i v těch lidských aspektech a že je nemůžeme od sebe oddělovat, že je tam tedy ta technologie a je tam ten lidský přínos, jakým způsobem se používá. Čili v podstatě jde skutečně o to, že v každém případě, když mám například kámen v ruce a budu s tím kamenem třeba eh, nějakým způsobem opracovávat strom, tak už se dostávám do té roviny technologické, ale působí tam moje lidská síla zároveň na to. A teď, když se podívám na další průsvitku, tak musím říci, že v tomto kontextu a pan komisař Mladež o tom již velmi Eh, zajímavě pohovořil. Myslím si, že skutečně je třeba, že se musíme pokusit ukázat v podstatě na určité tedy zásadní pojmy, které jsou s tím spojeny a že tedy v podstatě jde o to, jakým způsobem my budeme tu umělou inteligenci vytvářet, jakým způsobem vytvoříme její obrysy. Čili já bych chtěla zdůraznit že jsme si zde vybrali tedy určité principy, že jaksi v podstatě lidské bytosti nevnímáme jako bytosti, které by v podstatě byly zcela ideálně nezávislé. Nicméně jde o to, že chceme ukázat na ten vztah a na to, jakým způsobem v podstatě lidé na sobě závisejí a jakým způsobem v podstatě eh, samozřejmě na ně působí ta komunita lidská, ve které se pohybují, ale i samozřejmě další aspekty. A je tady otázka svobodné vůle, svobodné vůle lidských bytostí a je skutečně nesmírně důležité v této diskusi, abychom právě hovořili o soběstačnosti, samostatnosti lidských bytostí. To je tedy ta otázka druhého bodu. Čili v podstatě, jakým způsobem to vymezit, nepříliš to tedy omezovat. Pak další otázka je samozřejmě otázka odpovědnosti. To je ta trojka, to znamená, v podstatě nesmíme zůstávat jaksi v takové té uzavřené dichotomii jenom mezi osobním a veřejným zájmem. Ta otázka je mnohem širší. Pak je tady samozřejmě otázka spravedlnosti, rovnosti, solidarity. To je otázka tedy čtvrtého bodu. Čili v podstatě samozřejmě můžeme tady mít různé i záporné, jaksi praktické postupy, ale jde o to moci na ně poukázat a myslím si, že je to i samozřejmě důležité z hlediska demokracie protože tady právě ta otázka jaksi odpovědnosti vůči někomu má velmi e, výrazný význam, protože v podstatě my můžeme dnes uveřejňovat algoritmy a v podstatě je tady určitý závazek, že skutečně jde o to, že máme určitou odpovědnost vůči občanské společnosti a že ta se hrává velmi podstatnou úlohu. A bylo také řečeno v tom úvodu, že samozřejmě otázka algoritmu je důležitá, že je důležitá ta transparentnost, ale že je samozřejmě také důležité, co skutečně ty algoritmy potom dělají, jaké jsou jejich účinky a že v podstatě to všechno tedy můžeme postihnout jedně na legislativní úrovni. Potom samozřejmě otázka tedy eh, ochrany údajů, otázka udržitelnosti a otázka umělé inteligence, která v podstatě nepřináší jenom problémy, ale také v podstatě se zabývá celou řadou věcí, které prostě nám pom mají pomoci do budoucna. A pak je tady samozřejmě otázka eh, schopnosti tedy skutečně nějakým způsobem to zvažovat, přemýšlet o tom, diskutovat o tom. A že tedy nemůžeme pouze říct si v podstatě, že stačí jenom o tom nějak debatovat a nechat tedy ty věci volně běžet. Že v podstatě z hlediska politiky Například tady v posledním vydání eh, časopisu Science eh, skutečně jak si vyšel článek, který byl inspirován tady eh, pracemi, které probíhají na půdě tohoto parlamentu. A teď bych chtěla v podstatě ještě zdůraznit tři otázky, které bychom neměli zapomínat. V podstatě to překračuje tedy ten rámec toho, co jsme zatím dokázali. Je tady otázka politické ekonomie, protože v podstatě jde o to, proč vlastně vzniká umělá inteligence, a myslím si, že v podstatě někdy se jí právě zmocňují monopolistické organizace, že v podstatě by se z ní mohl stát určitý nový leviatan a že skutečně je důležité, aby lidé v podstatě si uvědomili, jakým způsobem nakládají s vlastní svobodou, jak o tom již hovořil Hobbes pro lidskou společnost a my jsme to už tady slyšeli v rámci otázky společenské smlouvy, je skutečně velmi důležité právě si uvědomit, že zde došlo k určitému posunu a že je třeba přemýšlet, jakým způsobem to můžeme právě postihnout na té úrovni práva a institucionálních postupů. Je to samozřejmě otázka etiky. Já tady samozřejmě nemyslím jak si nějakou takovou tu etiku, která by se týkala čistě postoje politických stran. Ehm, myslím tady skutečně na politickou etiku, která usiluje o to, že se má v podstatě přemýšlet o tom, jak má vypadat eh, dobrý, správný život a že hm, se má právě zabývat otázkami spravedlnosti a vyváženosti ve společnosti. A pak je tady ještě otázka toho, že v podstatě v digitální éře, tak jak se tomu dnes říká, tedy eh, BDAI, to znamená tedy umělá inteligence ve spojitosti s big data, že skutečně je třeba si uvědomit, že to poškození může někdy přijít i právě z toho, když nebudou data používána jaksi legálním způsobem. A že je skutečně třeba si uvědomit, že ta práce, která tedy dnes eh, jaksi na to téma probíhá, je právě zaměřena do velké míry právě na ty otázky jaksi eh, legálního způsobu využívání. Eh, minulý týden v podstatě se tedy na toto téma objevila publikace právě týkající se pokynů, jaksi vodítek pro otázku etických Eh, aspektů v této oblasti, to znamená tedy etika v oblasti umělé inteligence. A tím bych chtěla také uzavřít. Je tam zdůrazněna, že v podstatě je skutečně třeba mít ta vodítka etická a že tam právě mohou vznikat určité problémy, určité střety mezi tou průmyslovou sférou a tedy těmi použitími, ke kterým to potom vede ve společnosti. V každém případě vám děkuji mnohokrát za pozornost a doufám, těším se, že tedy nastane nyní diskuse. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. A dalším řečníkem, komu velice rád dám slovo, je Paul Tajk, katolický biskup eh, Pontifikální rady svaté stolice pro kulturu. Máte slovo na 6 minut, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost k vám pohovořit. Mm, e, toto je otevřená diskuse a reflexe, o kterou se s vámi chci podělit, není nějakým, nějakou odpovědí, ale reflexe k tomuto tématu. Nejprve bych chtěl velice ocenit práci skupiny na vysoké úrovni. Myslím si, že to je součást těch veřejných diskusí, které jsou tak vitální v současné době. Za druhé je to zároveň určitý závazek a výzva pro ostatní, aby se účastnili konzultací. Také je to otázka metodologie. Je třeba nalézt konzistentní jazyk a také se domnívám, že skutečnost, že tady eh, tak zdůrazňujeme etickou reflexi, etické uvažování může být velice nápomocné a má velký potenciál inkluze. Eh, Domnívám se, že tedy eh, tady ta diskuze se vydává správným směrem a poskytuje také možnost robustní hodnocení, které je nezbytné. Teď pár úvah k té etice. Jak chápeme etiku? je to něco, co eh, rozlišuje, co je správné a co je špatné eh, a nesprávné, ale jak se to rozlišuje, jak získáme mm, důvěru veřejnosti. Eh, všechno to lze používat také různým způsobem. Etika je více než kalkulování. Etika je také, co budeme dělat a za jakou cenu pro naši společnost. Proto já bych možná rád viděl větší důraz na svědomí, vědomí a osobní odpovědnosti jednotlivce, jak rozhodovat. Nejenom v takové běžné etice, ale také eh, v typu společnosti. Čili více zdůrazňovat osobní odpovědnost postojů jednotlivce eh, protože jsme tady měli individuální inženýry a technologi, kteří odmítli dělat určitý způsob práce, protože to bylo v rozporu s jejich vědomím. Myslím si, že chceme dospět k bohatému porozumění povahy toho, co děláme. Jak já je povaha života, který chceme vytvořit? Eh, jaká je naše vize jak chceme propagovat lidskou důstojnost a jak je chceme rozvíjet. A v lidských právech můžeme najít takovou základu, na které můžeme začít, ale zpět k tomu porozumění také naší tradice. Lidé eh, prostě se nesoustředí pouze na vyjednávání nějakých dat, ale také vězí ve svých tradicích. Jsme lidé eh, sociální, jsme lidé, kteří žijí ve společenství, kteří potřebují jeden druhého a proto je zapotřebí, aby tady existovala tato společenská smlouva. Musíme vytvářet společenství eh, spolu s důstojností a teď se také hodně hovoří o jednotě podstatě lidské rodiny, protože my všichni tady sdílíme stejný život a potřebujeme navzájem jeden druhého chápat. A poté několik zajímavých věcí. Jedna, právě jsem to řekl, je důležitá. Potřebujeme zdůraznit, a my to děláme v naší tradici, také skutečně ten dobrý smysl vědy a technologie. My musíme využívat náš rozum proto, abychom objevovali svět, ale dávali to, v, dávali to ve prospěch budování dobra. Eh, rozvoj technologie, a o tom už se zmínil pan komisař, naše technologická kapacita někdy pokulhávala, někdy byla za etickou, protože se o tom tak neuvažovalo. Někdy eh, hovoříme o technologických říších, o, někdy o tom riziku, že jak se můžeme dělat všechno, co chceme dělat. A je třeba uvažovat o životním prostředí. Eh, a mm, když se vytváří technokratické paradigma, technologické produkty vznikají v, určité socio, v určitém socioekonomickém prostředí, kde už existují určité priority. A velká otázka, která tu panuje, je, jestliže náš svět už je teď charakterizován mimořádnou nespravedlností, mimořádnou nejednotou, nerovností, je tady určité riziko, že umělá inteligence se bude soustředit v několika málo rukou a poslouží to skutečně pro blaho všech lidí v tom širším slova smyslu. Máme tady také nerovnost jinde, ale i demokratickou nerovnosti. Kdo může mít větší kontrolu a větší odpovědnost, kdo sdílí jakou judikaturu. A na závěr bych řekl, myslím si, že to je velice důležité nejenom z právní povahy, z etické povahy, ale prostě z povahy jednotlivce, který musí udělat svůj vlastní výběr. Děkuji mnohokrát. Thank you as well. Děkuji vám mnohokrát. Teď tady máme pana rabína Efrema Mirvise, eh, který je hlavním rabínem eh, společné židovské kongregace Commonwealthu. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci Evropského parlamentu. Dámy a pánové, dovolte, abych já poděkoval za sorganizování této konference a je mi potěšením podělit se s vámi o určité úvahy z židovského pohledu. V 16. století Praha, eh, slavný rabín Maharal, vytvořil podle legendy slavného Goléma. Golém byl takovým robotem, který byl vytvořen z hlíny uplácané, e, z řek, e, která byla vzata z řeky. A když se dal určitý papírek do dírky, která byla na čele, e, začal fungovat. Ale podle legendy byl vytvořen golem, aby pomáhal, ale po určité době golem najednou začal jednat sám za sebe a vymknul se kontrole a začal působit škody společnosti a musel být eh, znehybněn. To bylo před pěti sty lety, kdy se vypráví tato legenda tady, kdy vznikla. Ale ono to souvisí s umělou inteligencí. Samozřejmě si vážíme modernosti a pokroku v technologie, která tak mimořádným způsobem ulehčuje život lidí, ale na závěr by mohlo dojít také k negativním projevům. Co je pro nás úplně nejdůležitější v celé Bible? Scholar z druhé kapitoly Genesis, to je kniha generací muže, jak Boh vytvo- Bůh vytvořil muže. Toto je velice významné ze dvou důvodů. Za prvé, to zdůrazňuje že každý byl zvolen podle podoby obrazu, podle osoby Boha, podle lidské podoby, podle boží podoby, promiňte. A samozřejmě díky našim duším máme tu kapacitu dělat morální soudy. A je to právě tato kapacita utvářet morální soudy, která nás definuje jako lidské bytosti. Eh, Izraelité eh, byli předurčeni k tomu, aby budovali eh, boží přístřešek. Máme tady také Chachama Léva, což je velice významný pojem. Chacham neexistuje v jiných jazycích. Je to cosi jako moudrého, moudré srdce. Je to prostě propojení těch největších, nejvýznamnějších kapacit člověka, moudrost a srdce. Bylo důležité tedy najít tu ideální směs ve spojení s pocity a s duší. Stroj nemůže mít myšlenky. My můžeme naprogramovat stroj. Ale stroj, byť naprogramován, nemá srdce a duši. Nemůže existovat s pocity. A i když by se to chtělo nějakým způsobem naprogramovat, není možné vytvořit z tohoto stroje člověka. A e, máme tady prostě připomínku toho, že musíme kombinovat atributy mysli a srdce, abychom mohli být vynikajícími lidskými budostmi. Nebezpečí umělé inteligence je, že budeme abdikovat naši, že se zřekneme naší morální autority a dáme ji do rukou těch strojů. Například, když máte teď to autonomní vozidlo, a možná, že ta budoucnost bude tak po nás pro všechny. A když toto auto bude mě do něčeho vrazit a teď je třeba udělat tu volbu, může tam být eh, napravo malý hošiček a nalevo nějaká dáma. A co udělá eh, ten vůz? Koho upřednostní? Život člověka v autě, toho malého hocha, anebo té dámy? Protože dáváme stroji tu volbu. Ale můžete mi říct si, ne, to neděláme, protože to byla lidská budoucnost, která naprogramovala toto autonomní vozidlo. Byla to lidská bytost a ta má eh, smysl pro morální sou, úsudek. Ale eh, spolupráce, kdo, kdo je za těmi, kteří dělají eh, toto rozhodnutí a komu se zodpovídají. Já se tedy domnívám, že proto je tak významné, v souvislosti s touto diskusí a s řadou jiných diskusí, které vedeme, abychom zvyšovali tón konverzace. Protože tato konverzace, tato diskuse musí být hlasitější, transparentnější a odpovědnější. Musíme poznamenat, jak důležitá je odpovědnost pro budoucnost našeho lidstva. To je to, co je ve hře. Musíme mít určité základní zásady, které budeme dodržovat, určité vodítko, které si vybudujeme společně v těchto významných konverzacích a potřebujeme úpravu regulace teď. Pojďme se poučit eh, z situace sociálních médií, eh, protože eh, tady dochází k tomu, abychom doháněli sociální média, která se nám jaksi vymkly z rukou. Stále ještě ale máme čas, abychom eh, dali tu nezbytnou regulaci, kterou potřebujeme pro vývoj umělé inteligence, abychom jako lidé mohli dělat to, co je odpovědné, abychom my měli kontrolu a aby nedošlo k tomu obrácení. Když eh, Bůh stvořil člověka, máte dvě odpovědnosti pracovat v této světě, ale zároveň v, zůstat v odpovědnosti. A já si myslím, že první imperativ jsme splnili. Byli jsme kreativní a vysoce produktivní, ale teď nastal čas, abychom také splnili ten druhý imperativ, abychom řídili svět, než bude příliš pozdě. Thank you very much. Ano, děkuji mnohokrát. A teď dám slovo panu Petrovi Dabrokovi, který je profesorem systematické teologie. Prosím zase 6 minut. Ano, děkuji mnohokrát. Vážená paní místopředsedkyně, vážení já bych vám chtěl poděkovat eh, za to, že jste mne dnes pozvali, že se mohu vyjádřit k této otázce a k otázce v podstatě eh, svobody a sebeurčení, protože v podstatě je třeba si uvědomit, eh, že lidé tedy skutečně mají jaksi v sobě důstojnost, ale je třeba si uvědomit, že nutně jsou zde i určité podmínky, které mohou být někdy zanedbány, pokud jde právě o to, jakým způsobem pracujeme se svobodou a se sebeurčením, zejména pokud jde tedy o zranitelnost osob, každé osoby a také pokud jde o to, jakým způsobem v podstatě má fungovat spravedlivá společnost. Čili pokud jde o důstojnost a jaksi výzvy, které před ní stojí v souvislosti s umělou inteligencí, tady je třeba skutečně si uvědomit, že to přináší celou řadu zlepšení, celou řadu příslipů. Nicméně v podstatě zde tedy Máme odpovědnost za své akty, za své konání, ale také v podstatě za to, jakým způsobem jsme schopni jaksi nejít až za hranici toho, co je přípustné. Čili je třeba v podstatě si uvědomit, že také v podstatě Um, umělá inteligence má dopad na naše způsoby života, na to, jakým způsobem se vytváří a odvíjí naše společnost. Proč v podstatě chceme hájit svobodu a tedy to sebeurčení? Jakožto tedy v podstatě velmi právě důležité aspekty, které způsobují, že se můžeme jaksi pišnit naší důstojností. Je tady třeba si uvědomit, že v podstatě velmi často se v podstatě stáváme přímo objekty, předměty, na které působí právě ty technologie, které mají i schopnost na nás dohlížet. A že v podstatě samozřejmě nám to přináší velmi jaksi příjemné momenty, že nám to zpříjemňuje život v našem životě. Nicméně, je třeba si uvědomit, že v podstatě tady máme celou řadu lidí a osob, které jsou tím skutečně zasaženy a že v podstatě je třeba si uvědomit, jaká také logika stojí za tím rozhodováním, jakým způsobem v podstatě se pracuje s těmi algoritmy, které tedy se vytvářejí na e, strojové úrovni. Jakým způsobem právě řešit tu otázku tedy této zlomové technologie, abychom zde skutečně nestratili jaksi e, naši lidskou důstojnost. Za prvé, já si chci ehm, v této souvislosti připomenout, že tady skutečně existuje celá řada kritických bodů a jsem nesmírně rád, že se mohu odkázat na vynikající připomínky, které tedy německá církev se jaksi vyjádřila k této otázce. Nicméně v každém případě je třeba si uvědomit, že je tady celá řada právě inovativních podnětů v tomto dokumentu a že je to velmi vyvážené, že je tady otázka samozřejmě dodržování hlavních základních práv, ale pak je tady i otázka určitých normativních kritérií a také tedy otázka v podstatě kritického přehodnocení kritérií. Dále a do větší hloubky, abychom skutečně uznali, jak si a chránili lidskou důstojnost v oblasti v rozvoje AI, musíme také tedy eh, vytvářet otázku ochrany údajů. Já jsem velmi rád, že za etickou radu na německém prostředí se mohu právě zabývat touto otázkou ochrany údajů v souvislosti s GDPR. Že skutečně svým způsobem jsou tady věci, které už byly překonány v čase a že je skutečně třeba si uvědomit, že musíme v podstatě zde provést úplnou změnu paradigmatu, přejít od v podstatě té dřívější orientace na vstupy na tedy otázku eh, opravdu vydávání informovaného souhlasu a abychom v podstatě přišli více tedy k tomu, eh, jakým způsobem zaměříme tyto otázky spíše na ty výsledky, na ty dopady otázka vlastně svrchovanosti osobních a tedy celospolečenských aspektů, které se s tím pojí. Je skutečně třeba, aby v podstatě bylo jaksi možné disponovat technickými prostředky, které nám pomohou, abychom mohli kontrolovat celý ten proces v okamžiku, kdy tedy skutečně jsou ty, eh, ta data tedy získávána a dále tedy se s nimi pracuje. A pak je tady samozřejmě otázka i technologických aspektů, jakého tedy dalšího vývoje se dočkáme v oblasti AI je skutečně třeba, abychom měli jaksi lidi, kteří budou schopni, vzdělaní, budou mít tedy eh, praktickou kvalifikaci v této oblasti a že to skutečně bude nesmírně důležité právě proto, abychom byli schopni jaksi pracovat i do budoucna, abychom byli schopni pracovat v duchu spolupráce, ale také kritického myšlení. A já bych například doporučoval, v takových klasických textech, jako je například Bible, nebo jako je Getu Faust, nebo Shakespeareova dramata, ale také matematika a logika, ale také jazyky a další tedy e, oblasti, že je skutečně důležité, abychom se jimi zabývali, abychom je neopomíjeli. A já bych chtěl říci, že skutečně jsem velmi hluboce přesvědčen, že e, náboženská tradice může skutečně zde přinést něco konstruktivního, kritického a že umožní skutečně i udržitelnost právě ve vztahu k AI, protože poskytne určité platformy, které přesahují ten čistě ekonomický rozměr. A myslím si, že je skutečně velmi důležité, abychom jaksi napomohli tomu, aby se právě i otázka emocí dostala na správné místo a že to je naším úkolem že je skutečně velmi důležité navázat na náboženskou tradici, abychom zachránili lidskou důstojnost v oblasti a v době, kdy se projevuje umělá inteligence. Thank you as well. Ano, děkuji mnohokrát a teď bych prosím chtěl dát slovo panu Majku Flodovi, který je eh, hlavním představitelem organizace Critical Information, tedy kritické informace v rámci Humanist International. Vážení Pane předsedo, vážení členové parlamentu, dámy a pánové, já bych chtěl v podstatě navázat trošičku na to, na co již tady upozornili. Předchozí řečníci jsme skutečně velmi rádi, že je možné vést veřejnou diskusi na toto to nesmírně důležité téma, protože samozřejmě lidská důstojnost je nesmírně důležitým aspektem. Humanismus nám dává právo a na to, abychom právě zdůraznili otázku důstojnosti, lidské důstojnosti v souvislosti s lidskou svobodou ve vztahu k druhým. Já bych chtěl zde zdůraznit právě jednu věc eh, a vyjádřit potom i určité obavy. Chtěl bych hovořit tedy o fake news, o falešných zprávách, které jsou v podstatě dnes právě velmi usnadněné na základě použití umělé inteligence. V podstatě velmi často, jak si máme tedy možnost eh, na úrovni rétoriky skutečně šířit falešné informace, které jsou určeny k tomu, aby právě prostřednictvím sociálních médií a jejich platform byly opravdu šířeny a škodily lidským životům. Například v případě Kremlu eh, víme, že skutečně je zde snaha podrývat západní demokracii a že například máme zhruba tři příběhy tedy denně, které jsou vysílány z kremelských sítí a že to může působit často jako něco poměrně směšného, nicméně to má velmi výrazný politický dopad. Je tady samozřejmě určitý prostor i prostřednictvím třeba WhatsAppu, který se velmi používá v Indii a kde se v podstatě šíří celá řada jaksi eh, falešných zpráv týkajících se eh, Rohingya, eh, kmene, který je tedy vytěsňován z Myanmaru. A je tady skutečně také celá řada jaksi videí, které probíhají přes YouTube, Instagram a Twitter a které v podstatě e, nemůžeme jaksi pokládat za důvěryhodné. Čili technologie je zde a v podstatě minimálně jedna tedy agentura ve Spojeném království předpovídá, že skutečně jak si ten rozvoj nikdo nezastaví. Ale v každém případě je třeba si uvědomit, že tady všechny tyto firmy mají určité podnikatelské záměry, business modely, které fungují. A že to funguje tedy právě díky určitému rizikovému kapitálu, který jaksi je do toho vkládán a vytváří prostředí, které není zcela žádoucí. A že humanismus by měl skutečně být více vidět, měl by vystupovat více na povrch, abychom byli skutečně jaksi schopni tyto zavádějící informace vykořenit je třeba si uvědomit, že tady máme celou řadu různých jaksi možností máme určitá v podstatě technologická zařízení, která umožňují excerpovat určitá klíčová slova Máme tedy také možnost v podstatě zjišťovat například emocionální stav, eh, eh, etnický původ a celou řadu dalších věcí a že v podstatě tento kapitalismus právě nerespektuje lidskou důstojnost, jestliže se snaží získat takovéto skryté informace. Je skutečně třeba si uvědomit, že v současné době skutečně jak si dostáváme se do situace, kdy je ohrožována lidská důstojnost, ale i obecně lidský život. A je to skutečně teprve začátek protože vstupujeme do ory internetu věcí a v každém případě zatím tedy je tato fáze pouze ve svých počátcích, je skutečně v plenkách, ale rozvoj bude další. A je třeba si uvědomit, že lidé, kteří to koncipují, v podstatě si nemusí uvědomovat, jaké tedy důsledky to bude mít, i protože to vytváří celou řadu nečekaných eh, dalších důsledků a je třeba si uvědomit, do jaké míry to právě zasahuje do celkového cyklu lidského života a že to zanechává dlouhodobé stopy. Čili v podstatě tady máme tedy technologie umělé inteligence, máme tady černé skřínky, ve kterých se odehrávají postupy, se kterými zatím ještě neumíme pracovat. A že to skutečně jaksi poskytuje i otázky týkající se finančních informací, že máme sociální média, která v podstatě působí i právě na otázku různých citlivých materiálů, ale velmi snadno se přenášejí. Čili v podstatě v minulém roce se jasně ukázalo, že v podstatě jsou zde stroje, které mohou v podstatě hovořit s lidskými bytostmi, které si ani neuvědomují, že hovoří se strojem. Vypadá to velmi inteligentně, ale zase myslím si, že to nerespektuje lidskou důstojnost. A pak je tady otázka technologií, například takové technologie, které se používají například při kontrole pasů, ale jakým v podstatě způsobem se má pracovat s údaji, které se týkají toho, zda se usmíváte, když vstupujete do nějakého obchodu. Když ten proces bude dále pokračovat, tak, jak říkám, skutečně to může mít zcela eh, neočekávané následky, protože v podstatě Velmi se používá dnes jaksi strojové zpracování v různé eh, škále lidských činností, od spravedlnosti až po medicínu. A že je tady samozřejmě otázka jaksi toho, co potom eh, v tom může ještě mm, způsobit etika, jaké místo jí přenecháme. Je skutečně třeba zdůraznit, že potřebujeme opravdu bytelné systémy etické a že je to samozřejmě otázka důstojnosti a tužeb, ale že je samozřejmě také třeba tedy si uvědomit, že jsme někomu odpovědní a že potřebujeme zachovat transparentní přístup. Thank you. Děkuji vám mnohokrát. A teď v neposlední řadě paní Mady Delvo, eh, evropská poslankyně, členka výboru pro právní záležitosti a spravodajkou občanského práva v oblasti pravidel robotiky. Já se pokusím být velice stručná, eh, protože já jsem měla udělat závěr eh, to zajímavé diskuse. Eh, já rozhodně tady nebudu zhrnovat to, co řekl komisař, ale dovolíte-li mi, já bych velice ráda poděkovala paní Prajnsák, eh, že je třeba dbát nejenom na etické eh, principy, protože je fajn mít etické kodexy, ale ty jsou někdy těžko implementované, ale že potřebujeme i právo a dovolte, abych také poděkovala všem ostatním hostům. My všichni si přejeme, my všichni eh, chceme mít i legální debaty, co si přejeme, jakou eh, si přejeme mít a umělou inteligenci. Tady bych ráda citovala komisaře. My chceme, aby nám umělá inteligence pomohla nám být lepšími lidmi. My nechceme, aby umělá inteligence Eh, nahradila naši inteligenci. Musí to zůstat nástrojem pro lidské bytosti a pro lidstvo jako takové. A ráda bych zdůraznila to, co jste zdůrazňovali vy všichni. Etika není pouze eh, argumentem komerčním, ale je to také uvažování nad tím, co jsme my lidé a jak chceme utvářet náš společný život a že proto potřebujeme takovéto zásadní diskuse. Chceme méně nerovnosti a myslím, že v tom se všichni shodneme a tady je to riziko, že umělá inteligence zvýší právě nerovnosti a někteří z vás volají po větší opatrnosti Eh, protože upozorní na to, co všechno je ve hře. A varují, že to nebude být tak snadné, abychom nepropadli pokušení všech těch krásných věcí, které jsou nám nabízeny, ale bude asi velice obtížné eh, se jich zříci nebo odolat tomu pokušení. E, a je to také o transparentnosti. Hovořili jste o černých skřínkách. Transparentnost nestačí, musí tady být ta odpovědnost. Lidé budou vytvářet program umělé inteligence a tudíž se musí zodpovídat společnosti a my jako občanská společnost, ale rovněž jako ti, kteří nesou politickou odpovědnost, musíme kontrolovat Komu se zodpovídají tito programátoři a ti tvůrci umělé inteligence? Protože teď už můžeme rozhodnout. Stále ještě máme čas tady na rozhodování, ale je třeba, abychom rozhodovali na základě široce založených diskusí. Humanismus, domnívám se, byl v centru všech, kteří hovořili o etice při rozvoji umělé inteligence. Musíme být velice opatrní, to také zaznělo, mm, aby se zabránilo nezamýšleným důsledkům, čili musíme být velice opatrní a obezřetní, než začneme implementovat tyto vynikající nástroje. No, snažila jsem se udělat eh, takové zhrnutí vašich příspěvků a doufám, že to mohlo být eh, takovým vodítkem také pro naši práci, jako těch, kteří nesou odpovědnost za politická rozhodování a také pro naše doporučení komise, která má na starosti tuto komplikovanou záležitost. Eh, Musíme ctít zásady a smím-li, ráda bych dodala, že i když je nádherné mít etické vodít, etická vodítka, domnívám se, že nestačí ponechat to průmyslu, aby ten se rozhodl, zda eh, budou aplikovat tyto etické zásady či nikoliv. V současnosti já vždycky slýchám, toto je na dobrovolném základě, průmysl si může rozhodnout tak černok, ale já si myslím, že toto skutečně by nebyl nejlepší způsob, jak zaručit lidskou důstojnost, nezávislost a mír. E, to je tedy má oso- můj osobní příspěvek k této diskusi. Děkuji vám mnohokrát. Já se omlouvám. Mám další schůzi, takže tady s vámi nemohu se trvat i nadále. My máme teď několik minut na diskusi, takže pro případ, že by tady byly nějaké otázky na panelisty, máte nyní možnost. Směl bych vás požádat, abyste se představili, abyste nám řekli, na koho z panelistů se obracíte se svou otázkou a potom položte tu svou otázku. Takže prosím pěkně, pan vzadu. Krásné odpoledne. Eh, já mám zkušenosti s etickým dilematem ve společnostech veřejných i soukromých. Mohl byste se prosím pěkně představit? A, ano, odpuste mi pravý řečník. Já jsem součástí Evropské asociace pro svobodné myšlení. Je to poprvé, co jsem slyšel, že Technický projekt je představován tak, že se do centra pozornosti dá etika a dovolte, abych za to parlamentu poděkoval. I když zásady jsou báječné, ale implementace musí obezřetně následovat tak, aby do toho zapadla. Protože já jsem velice často slychal, slyšel společnosti, které říkají, že Eh, jejich eh, zaměstnanci jsou obsoletní. Kdo by chtěl být obsoletní doma, abych to řekla diplomaticky, který nebude eh, prostě a který se stane mm, obětí technického rozvoje. A domnívám se, že je třeba, aby se zpracovala doporučení, která bude třeba dodržovat, protože to skutečně souvisí s lidskou důstojností. Lidé nejsou obsolentní. Lidé mohou být nahrazeni jiným typem, ale nejsou obsolentní. Přeje si někdo z panelistů reagovat? Ale rád bych tady upozornil, prosím pěkně, že eh, toto je prostor vyhrazený pro otázky. Ano, prosím. No, kdo by nesouhlasil s tím, co jste řekl? Eh, domnívám se, že se musíme uvědomovat, že my přece nežijeme a nevytváříme idealistický svět, kde máme ty maximálně nejvyšší principy, zásady tedy ale když je začínáme implementovat, tak to tak úplně nefunguje. Takže já bych nám doporučil nejenom, abychom neustále pozdvihovali nebo vyzdvihovali význam etických zásad, ale abychom si uvědomovali také evropské prostředí, které tady vězí mezi Číňany eh, a Silicon Valley, mm, mezi těmito dvěma částmi světa. A eh, když hledáme evropská řešení, Eh, musíme být citliví a splňovat, dostat určitým požadavkům globální ekonomie. A eh, když budeme mít na mysli toto, tak nemohu souhlasit více s tím, co tady zaznělo. Děkuji mnohokrát. John Howard, eh, europoslanec. Děkuji, Pavle. Eh, jenom několik krátkých připomínek a otázka eh, na paní profesorku Praňcák eh, s její vynikající prezentací. Ale nejprve bych rád řekl, že je absolutně jisté, že dojde k vytvářením nerovností. Ale důvod, proč to víme, je, že jakýkoliv technologický pokrok udělal právě to. Takže my si uvědomujeme, jaké tady máme výzvy. A musíme regulovat férovou hospodářskou soutěž e, a e, také to, o čem uvažuji, je, že lidé, kteří vytvářejí umělou inteligenci, E, e, si to musí uvědomovat. To znamená upřímně řečeno, inženýrské týmy, kteří se tím zaobírají, nejsou tedy středostavovskými občany, kteří by reflektovali středostavovské hodnoty, které by vytvářely středostavovské algoritmy. Já si myslím, že to je právě výzva pro vzdělávání. Děkuji vám mnohokrát. Souhlasím s vámi. Do určité míry problém vytváření technologie vedlo vždycky k těm disparitám, k nerovnostem, ale zároveň já jsem dnes velkou optimistkou. Dneska jsem tedy optimisticky naladěná. Velice často zatím není ta intence toho, o čem jste se zmínil. Eh, tady zaznělo, že nelze regulovat hospodářskou soutěž férově, když se budeme zaměřovat pouze na cenu pro spotřebitele. Eh, to, mm, a proto se tady zvyšuje také pozornost té skutečnosti, že Eh, umělá inteligence nemůže být horší než skupina eh, takových nedobrých lidí mm, eh, nebo zlobivých lidí a takže je třeba soustředit se také na příslušné strategie. Já mým studentům dnes říkám, stanete-li se experty v umě inteligence a v sociálních aspektech, to má jistě budoucnost. I když lidé si se nedomnívají, že to bude zapotřebí, bude to zapotřebí, protože etika se stane také součástí business strategií. Dnes jsem zrovna optimisticky naladěna, mám jiné dny, kdy ne, zrovna bych tak, jak si hýřila opinismem, ale dneska ním hýřím. Děkuji vám. Děkuji. Pan Kelam, člen parlamentu. Děkuji mnohokrát. Já jsem z Estonska, europoslanec. Děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky. Bylo to nesmírně zajímavé a užitečné. Ale dovolte mi mm, něk- určitý komentář. Když hovoříme o důstojnosti, já si myslím, že to souvisí se svatým. Sacred, sakrální. Život je svatý. Mm-hmm. A já se obávám, že jsme o tento termín přišli eh, v každodenním myšlení, protože všechno tak jde a často objevujeme, že už není nic tajemného, že už není nic tajemného, ale zapomínáme, že tady je ta vertikální dimenze, ten vertikální přesah, protože často jednáme jenom horizontálně. A proto je třeba dostat to, povýšit to i na to horizontální úroveň. A byl jsem nespírně inspirován tím návrhem, že bychom měli propagovat klasickou literaturu. Vy jste tady zmínil Bibli a Shakespearea. A to mi připomnělo také Huxleyho který už na počátku 19. století eh, poskytoval vize technologicky rozvinutého světa. A teď jako bychom eh, ovšem je třeba jak jste řekl, číst i Shakespearea a Goethe. Domnívám se, že nejnebezpečnější proces se děje v hlavách tak zvaných průměrných lidí, kteří používají internet a jsou zbavováni svého nezávislého morálního úsudku. A v, hmm. máme tady tu možnost vymazávat. A neuvažujeme o tom, že někdy by to mohlo také znamenat něco zničit. Ale já si myslím, to, co nechceme mít, tak prostě vymažeme. A proto naším cílem, proto abychom zachovali tento svět, jak ho známe, je vytvářet pobídky pro nezávislé občany, protože naši občané se stávají stále závislejšími na společnostech, státu, internetu. Čili už ztrácejí tu nezávislost ve svých morálcích úsudcích a o tom bychom měli hovořit. Počínaje klasickým vzděláním. Any reaction from the panelists? Přeji si reagovat, prosím, pane rabíne. Ano, děkuji mnohokrát, že jste zdůraznil tuto otázku právě něčeho posvátného, co je skutečně nesmírně zásadní bod, protože skutečně na tomto světadíle, kde došlo k holokaustu, je skutečně právě ta otázka posvátnosti života nesmírně důležitá, že se opravdu mohla šířit v podstatě taková nenávist a že se dnes zase šíří v projevech a že skutečně minulý týden třeba zase došlo ničivým pokusům a že je skutečně třeba si uvědomit, že opravdu hodnota života je hodnota každodenní a že je právě proto třeba tak výrazně uvažovat o otázkách etického rozměru umělé inteligence a že je třeba také zapojit prostě ty, kdo rozhodují do těchto eh, otázek a do těchto diskusí, protože je zde skutečně třeba přinést velký příspěvek a skutečně tedy na pomoci také tedy právě vírou abychom byli schopni jaksi e, v rámci e, AI nastavit určitý proces, který také budeme schopni ustát. Ano, děkuji dále. Prosím, tam. Dobrý den, Zuzana Dragomír. Já pracuji jako asistentka ale také se právě ve své doktorské práci zabývám otázkami vlastně to, té fáze post-truth, tedy pravda, jak si už v pokročilém stádiu e, vývoje společnosti a otázka umělé inteligence je velmi důležitá otázka právě etických vodítek, protože umělá inteligence v podstatě pracuje s big data, s velkými daty a že podstatě, kdybychom se měli sami na sebe dívat jenom jako na součást velkých dat, myslím si, že je to dosti smutná perspektiva. Můžete prosím předložit nějaké řešení, nabídnout nějaký nástroj, jakým způsobem by se s tím mělo pracovat. Zda třeba by bylo možno uvažovat o nějakém nástroji, který by fungoval například na celosvětové úrovni, protože samozřejmě jsme teď jaksi už několik kroků pozadu za umělou inteligenci a jejím technickým vývojem nebo v podstatě jakým způsobem právě pracovat s tím, co se děje v Číně, ve Spojených státech, eh, když se třeba budou jaksi eh, vyvíjet dále vojenští roboti a podobně. Můžete prosím něco naznačit, jaksi, jakým způsobem z geopolitického hlediska také tedy na to pohlížet a na jaké úrovni tu regulaci přijímat a kdo by ji tedy mohl přijmout? Kdo z panelistů by měl odvahu na toto odpovědět? Prosím. Já bych chtěl učinit jednu poznámku. Já jsem v posledních dvou letech se zabýval dezinformacemi a falešnými zprávami a zabývám se tedy také umělou inteligencí a v podstatě vidím, že skutečně došlo k určitým změnám, že pokud jde o umělou inteligenci v posledních letech, jsme měli tedy dokument, který se zabýval právě koncepcí, který byl potom zpracován ve Spojeném království a byl tedy předložen právě i jaksi parlamentu a účastnila si toho i vysoká skupina. Čili v každém případě například i vysok, vysocí představitelé světa na ekonomickém formu se zabývali těmito otázkami, čili skutečně se tady celá řada věcí jak si odehrává ve stejné době, ale jakým způsobem s tím naložit a jaký smysl to skutečně tedy má. Možná, že tedy i předsedající by se k tomu mohli vyjádřit, jaký v podstatě zde existuje tedy nějaký spojovací článek mezi těmito nejroznějšími organizacemi, protože ty věci se vyvíjejí nesmírně rychle a je to pro lidi nesmírně matoucí. Eh, kdo skutečně by v podstatě měl na tom pracovat, čili to je jedna z poznámek, protože pokud jde o dezinformaci, já v podstatě jsem zpracoval celou řadu tedy eh, prací. Já vím, že existuje asi 130 publikací dnes na toto téma a že skutečně je nesmírně obtížné, jak si neustále to aktualizovat, aktualizovat i naše povědomí, i naše znalosti o této oblasti. Ano, myslím si, že možná to tedy úplně neodpovědělo. Ještě bych poprosil vaši excelenci, já nevím, jestli je to tak zcela v mých kompetencích, ale nicméně o těchto otázkách se nedávno diskutovalo také právě na eh, fóru týkajícím se globální zprávy a řízení na půdě Rady Evropy a že je tady v podstatě otázka toho, do jaké míry právě tito globální zúčastněné strany jsou právě schopny na jedné straně řešit ty technické otázky internetu a jakým v podstatě způsobem pracovat s těmi dalšími hledisky. Čili v podstatě jde o to snažit se opravdu přemýšlet o nějakém globálním nástroji, nicméně v každém případě ty mezery tam existují a bohužel jich všichni využívají. A pak je tady v podstatě něco na půl cesty mezi právem a mezi etikou. Čili v podstatě je třeba skutečně mít lidi speciálně tedy proškolené, kteří v podstatě by byli schopni právě s tou otázkou odpovědnosti pracovat i na profesionální úrovni a dát tomu jaksi větší uznání. Uznat skutečně právě eh, to, že v podstatě, jestliže někdo profesně působí v takovéto oblasti, která může mít jaksi dopad na lidský život, potom tady stanovit určité mantinely, aby ti lidé nemohli překročit určité hranice, které by potom byly skutečně nebezpečné. Čili myslím si, že to je zase jenom částečná odpověď na vaši otázku. Prosím. Já si myslím, že jste položili otázku, která je nesmírně složitá já myslím, že nemám jaksi správnou jednoznačnou odpověď. Vy jste zdůraznila, že v podstatě tady otázka je, abychom samozřejmě měli data a všichni hovoříme o tom, že tedy ta data v podstatě fungují jaksi jako určité palivo, ale že je to nesmírně složitá metafora, protože v podstatě máme pocit, že když bychom s tím pracovali, jako tedy s tou ropou, tak v podstatě tu dobýváme ze země a dále ji rafinujeme. A myslím si, že tam, kde nejsme zcela důslední, je to, že například přístup k datům a schopnost používat data nepokládáme v podstatě jaksi jako určitou novou oblast, která by měla právě být právně postižena v té oblasti vztahu mezi podniky a že to jsme zcela vyloučili z našeho působení a můj vynikající kolega opravdu, na, bohužel tady dnes tady není, se právě zabývá tou otázkou svrchovanosti. Otázka právě svrchovanosti státu ve vztahu k lobím. Eh, a eh, systému v podstatě vlastnictví, tedy individuálního vlastnictví dat, protože v podstatě je tady celá řada věcí, které se právě jaksi eh, nijak neřeší, když to zůstává právě na tom poli privátním. Čili to je možná velmi nebezpečné a ta otázka, kterou jste zde jaksi vznesli, je skutečně otázkou zcela zásadní. Ano, děkuji mnohokrát. Bohužel jsme již vyčerpali náš čas pro tento první panel. Čili paní místopředsedkyně, teď v podstatě tedy přenechávám zase vám předsednickou úlohu. Ano, děkuji vám mnohokrát za to, jak jste si poradili s tímto prvním panelem a děkuji za jeho vedení. Paní Eva Kajli bude potom předsedat dalšímu tedy panelu, čili já v podstatě bych se chtěl, chtěla zeptat, jestli ještě někdo má jednu otázku. Můžeme jednu vzít, prosím. George Leslekas. Zastupuji Řecko a stále zastoupení. Já mám pocit, že dnes je to skutečně úžasná příležitost k diskusi. Byla uveřejněna jaksi publikace, která se zabývá vodítkem pro etické aspekty a bylo tam uznáno, že je tady skutečně jaksi opravdu třeba napřít naše úsilí tímto směrem. Já bych nicméně se chtěl odkázat na jiný dokument, z roku 2019 Rada Evropy je třeba se zabývat nejenom lidskými právy a základními svobodami, ale také fungováním demokracií a sociálními a etickými hodnotami. Naše hlavní kritika eh, toho návrhu a také tedy toho, co jak si již v této oblasti učinila komise, je, že se v podstatě právě ty evropské sociální etické hodnoty neberou v potaz. Jak můžeme mít důvěru v Evropě, pokud Evropa nezohledňuje právě tyto sociální a etické aspekty těchto hodnot? protože je třeba skutečně mít empatii, eh, být skutečně tedy poctivý, přímý a to skutečně jsou zcela jaksi zásadní otázky vztahu mezi lidmi, protože nejsme již často nahlíženi jako samostatné bytosti a že velmi často v tom dokumentu vystupujeme jako bytosti závaslé že v podstatě si musíme právě uvědomit, že sociální interakce jsou nesmírně důležité a že tedy lidé se v nich vždycky jaksi na svoji budoucí dráhu člověka připravovali. A je proto třeba skutečně právě tyto evropské sociální a etické hodnoty propagovat. Nesmíme omezovat soběstačnost, samostatnost evropských občanů. Je třeba, aby lidé mohli žít smysluplný život já bych vás nechtěla přerušovat, nicméně to je velmi dlouhé prohlášení a my v podstatě prohlášení samozřejmě potom budeme předávat kolegům, ale protože se potom sem budou dostavovat jiní panelisté, já vám děkuji za váš příspěvek a teď prosím, vy k tomu máte něco, pane profesore? Ano, děkuji mnohokrát. Možná, že bych mohl něco k tomu říci, protože pokud je o otázku samostatnosti a lidské bytosti jakožto bytosti utvářející se v rámci vztahu, o tom tedy tady také hovořila Barbara, myslíme, musíme si uvědomit, že každá koncepce může být použita k nesprávnému účelu, že v podstatě všechno vždy, každá koncepce, každý pojem lze použít i nesprávným způsobem pokud jde o data, svrchovanost a pokud jde tedy také o otázku kontrolovatelnosti. Samozřejmě, že to nej, není otázka vlastnictví, protože vlastnictví je zase o něčem jiném. Vy jste například hovořila o tom, že se to často přirovnává k té ropě a že je skutečně Eh, třeba si uvědomit, že tedy dnes žijeme ve světě, kde ta umělá inteligence nabývá stále jaksi silnější vůči úlohy a že je skutečně třeba právě pracovat s tou složkou kontrolovatelnosti, zavést tedy dostatečné kontrolu a také v podstatě pracovat tedy na tom, že v podstatě nemůže člověk vydat jednou e, srozuměný souhlas a být potom zbaven navždy své osobní samostatnosti a schopnosti rozhodovat dále vždy v jednotlivých případech. Čili v této skupině e, náboženských e, vůdců nebo britských intelektuálů, tam ve Spojeném království byla vydána kniha Without Optimism, bez optimismu. A myslím si, že Optimismus samozřejmě je také právě otázkou toho dívat se jak si na to, jak se věci vyvíjejí. A tam samozřejmě může být pesimismus na místě. Ale zároveň jde o to pokusit se nějakým způsobem skutečně to překonat. A že musíme skutečně usilovat o to, abychom zdůraznili, že jestliže tedy pracujeme s tou kategorií samostatnosti lidské bytosti, a že důstojnost je skutečně jaksi těsně spojena s touto otázkou, tak naším cílem musí skutečně být za všech okolností udržet tu naši samostatnost, schopnost samostatného rozhodování a v globální perspektivě a nejenom tedy v evropské perspektivě. Nám toto může pomoci dospět ku předu, ale je třeba to mít neustále na mysli, že tady existuje to napětí, že jsme tedy v tom sedření mezi tím Silicon Valley a státním kapitalismem a že to je skutečně ta úroveň, kde musíme se snažit působit. A že pokud tedy si to neuvědomíme, takže skutečně jdeme tedy rovnou do zdi. Ano, děkuji. A ještě jedna tedy možná poslední poznámka a otázka, pokud si někdo přeje. Ano, děkuji mnohokrát, jenom velmi stručně. Já bych chtěl říct si dvě věty. Někdo tady řekl, že si v podstatě musíme uvědomit, že lidé mají činí uvědomělá rozhodnutí. Má zde dnes někdo jak si skutečně volbu, volnou, svobodnou volbu a teď myslím na G4, což je velmi tedy nebezpečná skupina pokud jde tedy o e, pokud jde tedy o, například o používání internetu, používání tedy eh, G4 nebo G5, jakým způsobem v podstatě se tady pracuje s obezřetnostními hledisky, protože se zdá, že to může mít dopady na lidské zdraví. Ano, kdo z panelistů by chtěl, prosím, reagovat na tuto velmi důležitou a kratičkou otázku? Prosím, podívejte se mi do očí, ať nemusím nikoho vybírat. Paní profesorko, chtěla byste nám něco k tomu říci, k té otázce volby. A myslím si, že právě ta otázka jaksi té morálky a toho práva. Eh, takže vzala jsem vás teď možná trošičku jaksi zkrátka, ale omlouvám se za to. Já už jsem v podstatě říkala na toto téma celou řadu věcí, protože bych eh, možná se opakovala, může se k tomu vyjádřit ještě někdo jiný, ale v každém případě chci navázat na to, co jste říkal ve vztahu k důležitosti volby. A chtěla bych také v podstatě znovu zdůraznit, že když přemýšlíme o regulaci v širokém slova smyslu, musíme také v podstatě uvažovat o celém tom širokém rejstříku různých možností, které před sebou máme můžeme používat i soft law, že tedy to není jenom o tvrdém právu a že je skutečně třeba využívat všech prostředků, protože někdy ta otázka, jak si toho, co bude ten nejlepší nástroj a co tedy může skutečně pomoci, tam je třeba jak si o tom přemýšlet, debatovat, volit řešení, protože otázka jaksi kontroly nad technologiemi je nesmírně podstatná. Je třeba, abychom zůstali ale pak důslední, abychom jaksi neměnili svá rozhodnutí a abychom tedy v těchto otázkách tu regulaci zaváděli přísnou. Děkuji mnohokrát a potom tedy nastoupí další panel a jsem nesmírně ráda, protože v podstatě mohu předat tedy paní Kali teď předsednickou úlohu, která je členkou parlamentu, pracuje tedy ve výboru STOA, který se zabývá technologiemi právě a je to skutečně nesmírně tedy důležitá práce, takže já nesmírně děkuji, vítám vás tady, paní Kali, a přenechávám tedy vás všechny v dobrých rukou dalšího panelu. Uh, so, um, thank you so Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat za spolupráci. My s paní místopředsedkyní jsme pracovali na řadě témat v souvislosti s rozvojem nových technologií a v souvislosti s tím panelem pro budoucnost vědy a technologii zejména v tom, jaký dopad to má na naše životy a jak to transformuje každý sektor našeho života. A snažím se poskytovat alternativy svým kolegům, abychom mohli vytvářet legislativní předpisy. Ano, před třemi lety už jsme si uvědomili, že umělá inteligence bude transformovat všechno, každý sektor života před dvěma lety jsme začali pracovat na legislativě a také na etickém kodexu pro umělou inteligenci. A teď jsem nesmírně potěšena, že mohu říci, že ve jménu Evropského parlamentu a tohoto panelu jsme udělali velice mnoho práce v souvislosti s umělou inteligencí. Já jsem velice ráda a potěšena, že tady můžeme vést toto diskusi se zástupci eh, různých náboženství a vědy. Protože, jak už tady zaznělo, umělá inteligence je velikou výzvou a mm, Myslím si, že jste všichni dostali v podkladech také to, co jsme udělali v tomto tématu v Evropském parlamentu. Tak bych ráda řekla, že jsme se snažili zaobírat se tématem umělé inteligence ve službách společnosti pro dobro. A to je asi ten rozdíl mezi aspektem Evropské unie a v souvislosti s umělou inteligencí a s USA nebo s, Čaj, s Čínou. Pro nás je prioritou, jak přinést blaho občanům a ne jak získat navrh a zisk, i když to samozřejmě je také důležité. Nejprve eh, vám představím panelisty. Pan profesor Tomas Mecigner je člen Evropské komise na vysoké úrovni expert eh, skupina pro Eh, umělou inteligenci, je také profesorem teoretické filozofie na univerzitě v Mainzu. Máme tady i já jsem tady s Ashley Fox, který je, zpravo, nebo který je zpravodajem a já jsem s ním pracovala také mm, na to poslední téma, to před skončením našeho mandátu. Máme tady celé zajímavé ideje Měli jsme většinu, která podpořila toto téma. Teď bych ráda zdůraznila ještě několik významných věcí pro nás. A to byla, byly oblasti mm, etiky ve společnosti, že potřebujeme etiku právě v rozvoji, v koncipování umělé inteligence, že je eh, třeba uvědomit si nebezpečí umělé inteligence. Víte, že jsme těsně před evropskými volbami mm, a můžeme tady mít třeba zprávy s násilným obsahem, což může mm, podpořit spíš ty, co chtějí volí konzervativní strany nebo naopak. Mm, a víte, že diskriminace je nepřijatelná. Then we're gonna have Mm, snažíme se prostě chránit naše občany, také e, voláme potom, aby v Evropské unii byla vytvářena centra excelentnost, excelence zejména v práci na kyberbezpečnosti. Takže jde nám o odpovědnou práci na umělé inteligenci. Kromě pana profesora Metzingera tady máme zástupci také ortodoxního náboženství, čili pravoslavného a katolického náboženství. A hovoříme tady o lidské důstojnosti, takže já se velice těším na příspěvky. Máte tady životopis všech panelistů. Pane Metzinger, vy se k nám nepřipojíte, takže dovolte, abych vám teď dala slovo pro váš první příspěvek. Vy jste byl, prostě jste byl, zůstal jste mi skryt. Vážení kolegové, dámy a pánové, já jsem unaven a vyčerpán, přicházím k vám přímo ze zasedání skupiny na vysoké úrovni pro etiku umělé inteligence. My jsme velice tvrdě pracovali v posledních dvou dnech. Dobré zprávy jsou, že pracujeme na ukončení, na závěrech těchto etických vodítek pro Evropu dnes. A dáme to zítra komisi. Možná, že bude třeba vyjasnit ještě některé pojmy, ale možná, že tedy už v pátek budete mít finální závěrečnou verzi tohoto dokumentu. Bude to publikováno 8. dubna a všichni se můžete těšit na to. Slibuji vám, že až si to budete čít, číst budete povzneseni. Potom pochopíte, že je to něco velice substantního, podstatného, ale když si to přečtete po druhé, tak zjistíte, že tam jsou určité mezery a e, že by bylo třeba to doplnit asi, ale uvidíte na začátku, že určitě tím budete ohromeni a bude se vám to líbit. Otázka, zajímavá otázka je, jak, ta, jak byla složena tato skupina na vysoké úrovni. My, jak říkám, naše práce skončila dnes. My jsme byli pověřeni tím, abychom vytvořili etické hlavní směry pro Evropu, ale e, byli jsme jenom čtyři filozofové z 52 členů e, protože jenom čtyři jsme měli teoretické velkou průpravu v etice. Byly tady, jak vidíte, také velice silně zastoupen průmysl v této skupině a to najdete také reflektováno v textu. A já jsem se dověděl a naučil celou řadu věcí při tom setkávání na práci této, vysoc... této skupiny Tady se jednalo o kultivování etické diskuse, aby se zabránilo nebo aby se lidé odstrašili od politické od politiky a regulací. To je hlavní cíl, tedy průmysl. Zabránit nějaké vynutitelné právo v této oblasti, vynutitelný zákon. Podívejme se na Facebook a na Amazon. Eh, těm se to líbí, kdybychom měli dlouhé etické debaty v Evropě. Čím déle budeme mít debat, my na tu debatu, tím eh, méně budeme mít času na to, abychom vynucovali prosazení práva je třeba mít plnou eh, de mm, legitimitu, čili není to jenom o etice. Když se podíváte na to, jak se popisujeme hned na začátku, jedním z hlavních sloganů bylo etika jako nezbytnost a jako klíč pro biznis. A biznis byl napsán s velkým písmenem B. Teď bych vám rád řekl několik slov o obecné strategii tohoto dokumentu, který bude zveřejněn 8. dubna. Pro někoho je to deklarace nebo prohlášení pro investickou strategii. Už jsme slyšeli o koncepci etického shoppingu eh, v úvodu k této konferenci. Nebezpečí je, budeme-li mít příliš silnou regulaci, tak výzkumníci půjdou do jiných částí světa. Ale Facebook už na to reaguje. Eh, Facebook už eh, si eh, vytvořil pobočku u německé univerzity a oni budou chodit na ethic shopping v Evropě, protože hm, oni vytvářejí své vlastní eticky vzdělané lidi v Evropě. A ještě jeden příklad, než se dostanu k tématu, pomalu, ale jistě, k tématu eh, této schůze. Já jsem se sešel eh, s eh, s těmi, kteří zastávali takzvané červené nebo takový meze pro Evropu, čili věci, o kterých nelze vyjednávat věci, o které nechceme přijít za žádných okolností. Pracovali jsme mnoho měsíců, hovořili se s mnoha experty, s různými pracovními skupinami a když jsme měli dobře definovaný seznam těch mezí, tak průmysl nám řekl, že to už nemůže být obsaženo v dokumentu. A průmysl řekl, že Eh, slovo nevyjedna, věci, o kterých se nedá vyjednávat, nemůže být obsaženo v dokumentu, ale chci vám říci, že to, co bude zveřejněno 8. dubna, mm, eh, je jiný dokument. Může do budoucna ovšem dojít k situacím, a možná i teď, kdy budou k dispozici neetické věci, ale průmysl chce vždycky eh, proměnit něco v něco jiného. Špatná zpráva, kterou vám musím dát o tom dokumentu, který jsme vytvořili, je, že etické hlavní směry eh, jsou dominovány průmyslem, Není tam žádná normativní substance v žádném z těch doporučení, ale je tam velká substance v legální struktuře a v obecných abstraktních zásadách. Je tam celá řada odpovědí na záležitosti. Eh, týkající se strojů, takové záležitosti jako umělé vědomí, nebo umělá e, obecná inteligence, kde jsou ještě mezery. Jsou tu mezery, na které nebylo možno ještě odpovědět. A ten dokument je trošku krátkozraký v tom, že se nedívá do střednědobého nebo dlouhodobého výhledu. Ale je tady také dobrá zpráva a ta dobrá zpráva spočívá v tom, že současné a etické hlavní směry jsou daleko lepší než cokoliv, co mají v Číně nebo USA. Já jsem viděl mnoho z těch výborných hlavních směrů ale toto je skutečně výborný první krok pro druhý krok, pro vytvoření platformy pro diskusy. A co potřebujeme právě teď, podle mého názoru? Potřebujeme školení, potřebujeme celou generaci expertů týkající se etiky prvky umělé inteligence, moje vláda je třeba nemá. Potřebujeme profesionály a výzkumníky, kteří budou pokračovat v těchto diskusích nad etickými vodítky a hlavními směry. Potřebujeme toto téma v univerzitách, potřebujeme šířit výsledky výzkumu v této oblasti a potřebujeme předávat také studentům. Musíme školit, musíme vzdělávat naše děti a naše studenty v tomto tématu. Pozitivním návrhem je vzít 12 investic a to bude 20 milionů Eh, abychom vytvořili takový, takové Evropské centrum pro etiku plus evropskou síť napříč všemi evropskými univerzitami. Navrhuji, abychom pokračovali v těchto diskusích, což je velice dobrý start s tou skupinou na vysoké úrovni. Eh, a musíme na to navázat akademickou úroveň, to znamená propojit to s univerzitami v Evropě. A MIT MIT už to dělá. MIT už investovalo miliardu dolarů právě do takového centra pro umělou inteligenci. A velká otázka, kterou chci dát do místnosti a kterou se vás chci zeptat, je na závěr tohoto krátkého příspěvku, co eh, v této, v tomto historické, to historické tranzici může skutečně substančně přispět eh, k velké schopnosti lidstva v spirituální, náboženské, humánní a filozofické tradici. Jak k tomu může přispět umělá inteligence? Všimněte si, že ta místnost je prázdnější než v té době, kdy jsme začali. A problém je, možná, že to budete vědět, že je tady určitá soutěž Možná, že budete vědět, že tady je nové náboženství, které bylo vytvořeno v Silicon Valley. To je náboženství bez Boha, založené na vědě. A to je transhumanismus a to nabízí explicitně, slibuje nesmrtelnost, nesmrtelné technologie a je to zajímavým způsobem spolu marketingu americké technologie společně s náboženskými sliby, slib nesmrtelnosti. To je nový způsob teologie, nový druh teologie, který se rozvíjí. A moje otázka na zástupce náboženské tradice. Jste schopni nabídnout něco lepšího? Protože já nevím, jestli všichni v místnosti to vědí. Už tady máme církev umělé inteligence, kterou založil tento muž. A je to skutečná církev. A on tvrdí, že to je církev Boha, který ještě neexistuje, ale který k nám přichází ve formě umělé inteligence. Takže, vážení kolegové, to je tedy závěr mého příspěvku a vy už tady máte konkurenta a jsem zvědav, co s ním uděláte, jak s tím naložíte. Děkuji vám mnohokrát. Well, thank you for your... Uh, ano, děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Já myslím, že to skutečně tedy přineslo celou řadu dalších podnětů a Doufám, že jste si také mohli přečíst dokument Evropského parlamentu, že skutečně tedy se snažíme možná o ten širší, než je ten krátkozraký pohled. Je tady otázka skutečně právě toho, že se snažíme jaksi bránit tomu, aby nás ovlivňoval průmysl, ale není to rozhodně jednoduché. Pak je tady otázka ujistit se, jak skutečně funguje ten algoritmus, abychom věděli, že skutečně tady už v té koncepci bude obsažena nějaká etická otázka. A teď bych chtěla pokračovat. Dám pět minut teď paní Julii Vidovic, která zastupuje pravoslavnou církev z rámce konference evropských církví působí tedy také v Paříži a já bych chtěla v podstatě říci, že skutečně tady před nás eh, postavila umělá inteligence velké výzvy a že vy tedy zastupujete srbskou eh, pravoslavnou církev a ráda bych vám dala slovo. Ano, děkuji mnohokrát, já budu hovořit francouzsky. Já vám všem chci poděkovat za to, že jste mne pozvali, myslím si, že je to nesmírně důležitá věc, protože je skutečně třeba jaksi eh, toto téma zvládnout. Já na to mám jenom pět minut, abych nestrácela čas. Tak se v podstatě budu věnovat následujícím bodům. Nejprve tedy pokud jde o konzultace a dále pokud jde o otázku toho projektu a toho návrhu do textu, který byl předložen v prosinci. Pokud jde tedy o ty konzultace, které probíhají, pokud jde právě o konferenci evropských církví, probíhá tedy široká konzultace, která má přispět k tomu, aby se tedy posílily hlavní směry, protože Církve jsou v podstatě velmi vhodným fórem pro takovéto diskuse, protože jsou zvyklé vést tedy eh, úvahy na témata, která se týkají člověka, jeho osobního rozvoje, jeho okolí a také přírodního kontextu. A dnes tedy také, pokud jde o etické otázky ve vztahu k nejrůznějším novým výtvorům, jako je třeba i umělá inteligence. Čili zůstává to tedy skutečně jaksi výtvorem a nikoli tvůrcem. Tato konzultace potřebuje, aby tedy v podstatě podporovala i nějaká instituce, která má skutečně prestižní úlohu, jako je třeba Evropská komise. A teď tady, pokud jde o ten dokument eh, skupiny na vysoké úrovni o eh, umělé inteligenci, máme pocit, že se trošičku příliš jaksi povrchně dotkli některých důležitých otázek eh, umělé inteligence. Zdá se mi, že ten dokument v podstatě dostatečně nezohledňuje, že tady existuje v podstatě otázka mezi pokrokem technickým a pokrokem etickým. Ten etický potřebuje určitý další čas a je prostě jiného řádu protože pokud máme skutečně vzbuzovat důvěru, pokud se mají tedy nové technologie uplatňovat právě v tom systému důvěry, pak je třeba vycházet z toho, že lidská společnost je multikulturní a velmi rozmanitá a že je třeba tedy doufáme do budoucna pracovat v určitém lidském rytmu, který je samozřejmě jiný než rytmus strojů a že proto je třeba znovu v podstatě promyslet tyto otázky protože náš život se stále jaksi odvíjí v rychlejším tempu, nicméně je třeba eh, tento život dosadit do určitého širšího etického kontextu a dodnes tedy se nám to příliš nedaří. Je třeba etické otázky v podstatě hodnotit eh, jinak. Dříve tedy etika v podstatě často předcházela. A dnes z bezpečnostních důvodů bychom si právě přáli, aby eh, jaksi znovu dostala tu úlohu určitého předvoje, aby napřed tedy proběhla etická úvaha a teprve poté technický rozvoj. A to není jistě jednoduché. Pak jsou tady dvě věci, které nejsou zcela rozporuplné a které se nevylučí. Prostě etika, kterou bych nazvala etikou z hora a etikou z dola. Etika z hora to je přístup, mm, který právě zvolil tento dokument, to znamená stanovit základní etické principy a práva, která tedy je třeba dodržovat pro praktické aplikace. Nicméně zde tady mám jednu poznámku a ta se týká toho, jaký je vztah mezi právem hlavními hodnotami a také otázkou práv, protože velmi často eh, je třeba zdůraznit, jaký je zde v podstatě rozdíl mezi některými těmito niancemi a čemu bychom dávali přednost, anebo zda se vůbec má tedy zde stanovovat nějaká preference. Čili to by se mělo v dokumentu objevit. Co myslím etikou z dola, to je ten opačný princip a myslím si, že to je tedy vhodnější přístup, ale v každém případě to v podstatě poskytne tedy tu materii pro naše Eh, počínání. Je třeba, abychom skutečně vycházeli právě z toho, jakým způsobem se AI a její aplikace dotýkají nejrůznějších oblastí, abychom se nepohybovali jenom na čistě eh, teoretické rovině, ale abychom do ní vnášeli i praktické otázky, abychom do ní vnášeli smysl, protože v podstatě při prvním čtení dokumentu jsem si neustále kladla otázku, komu je opravdu určen pokud chceme hovořit vůči všem ke všem, pak vlastně se eh, nejsme schopni dohovořit s nikým. Čili jde v podstatě o to vůbec si říci, co myslíme, jak si lidskou bytostí a jakým způsobem eh, zhodnocujeme také eh, lidský úděl z hlediska psychologického, společenského, duchovního a tak dále. Dále je tady otázka svobody. Zda lidská svoboda v podstatě může být stotožněna také s volbou. Otázka samostatnosti lidské bytosti a celá řada tedy dalších aspektů, které jsou součástí křesťanského náboženství, které zde může přinést významné podněty. Je třeba si uvědomit, že v tom textu je důležitá vazba mezi filozofickou antropologií a také tedy praktickou moudrostí. A myslím si, že je velmi důležité vyvážet ty etické aspekty, které jsou v dokumentu zmíněny. To znamená aristotelovská etika v novém čtení tedy přes etiku Kantovu a je třeba skutečně nějakým způsobem se snažit přibližovat ty etické principy a právní principy ty, které spíše tedy leží jaksi na tom eh, základu aristotelovském, eh, na principu, který v podstatě vychází z osob, které jsou jaksi zcela jednoznačně spjaty přímo s osobou lidskou, s lidským jedincem a to je tedy otázka důstojnosti. A na druhé straně tady máme tradici kterou bychom mohli označit spíše jako anglosaskou, to znamená individuální právo, omezení pravomocí státu, utilitarismus a také v podstatě otázka také toho, jakým způsobem vlastně jsme schopni vycházet z autonomie v tom smyslu, že prostě nebudeme konat zlo a že se pokusíme konat dobro minimálně a že budeme také brát potaz tyto etické principy, které mohou někdy se dostat do rozporu, pokud jde o určité technické řešení. Čili by zde bylo velmi zajímavé slyšet, jakým způsobem tato skupina chce zvažovat možnosti eh, různých aktérů, eh, kteří reagují z různých pozic a já bych zde chtěla v podstatě v tomto duchu ještě přednést poslední poznámku, která se týká právě té různorodosti etických přístupů. Myslím si, že je třeba, abychom o nich eh, uvažovali z hlediska politického, náboženského, filozofického a také technického a snažit se v podstatě zjistit, jakým způsobem jsou schopny přispět k výkladu eh, technického rozvoje, a abychom v podstatě nevycházeli pouze z otázek konkurence a konsumerismu probíhající konzultace mohou skutečně reagovat na tyto nezbytné potřeby tím, že přinesou skutečně více eh, hlediskový pohled a že se skutečně pokusí tedy tam nechat zastoupit nejrůznější vědecké disciplíny, které se budou k tomu schopny vyjádřit. A Thank you, professor. I... Děkuji vám mnohokrát, paní profesorko. Vy jste také hovořila o významných záležitostech a výzvách. Vždyť ta diskuse teprve začala a je tady celá řada otázek, které je třeba posoudit. A teď dám slovo, budeme potom mít samozřejmě prostor pro otázky. A teď dám slovo panu Dominiku Lambertovi, zástupci Katolické biskupské konference Evropské unie, rovněž je filozofem a fyzikem, je profesorem na Namurské univerzitě, e, takže vlastně zastupuje jak filozofii, tak vědu. A hned bezprostředně vám dávám slovo. Děkuji vám mnohokrát, krásné odpoledne, děkuji mnohokrát za to, že jste zorganizovali toto zhromáždění, já bych rád upozornil na několik hlavních směrů vycházejících z katolické tradice pro možnost hodnocení, jak vytvářet novou etiku pro umělou inteligenci v našich společnostech. Prvním bodem je zcela zásadní odkaz o pravdové lidské bytosti, která nikdy nemůže být identifikována s nějakým hmotným, pouze s hmotným zařízením. Za druhé, nezbytnost zachovat lidský kontext a, cí, a, eh, a účel a potom také zachování lidstva, mateřství a obrana společných statků a ochrana našeho společného domova. Za prvé, odkaz na lidskou bytost, která nikdy nemůže být nahrazena strojem. Lidská bytost je eh, naprosto nezbytným odkazem, protože tím chceme říci, že etické hodnocení umělé inteligence a jiných autonomních systémů musí být zakořeněno eh, ve vizi toho, co je opravdu lidská důstojnost, tak je hlavní rozdíl mezi lidskou bytostí a strojem, protože často slovník narušuje hodnocení, protože se tady zaměňuje eh, člověk se strojem. A to potom máte různé reprezentace lidských chování, charakterů a posuzování toho, čím vlastně jsou a je to zároveň zdrojem celé řady etických a legálních povah. Stroj nemůže být nikdy skutečným morálním hodnotitelem. Nikdy není na počátku svého chování odpovědný za své chování, není odpovědný za své skutky. A proto ani lidská bytost nemůže být definována jenom na základě nějakého výkonu. Respektování lidské bytosti je také respektování jeho samotného důležité pro hodnocení umělé inteligence spočívá v tom, že je velice významné a také bezpečnější dívat se na lidskou tvář a uvědomit si, že stroj nemůže vnutit rychlost lidské společnosti a její etice. Hluboké reflexe v čase jsou také velice významné v katolické církvi No a tady se odvoláváme na studie Evny Gilena. A důležitá ta, ten druhý bod, čili účel všech akcí. To je nesmírně důležitého. Umělá inteligence je důležitá pro pokrok lidstva, ale významné je uvědomit si, že tato inteligence musí zůstat ve službách celého lidstva, aniž by ztratila ze zřetele lidský kontext. Potom potřebujeme mm, supervizi a kontrolu umělé inteligence od, rozvíje, od vyvíjení algoritmu, eh, protože když dáme mm, moc rozhodovat stroje nebo když se s nimi budeme podílet o autority, musí být stroje stále ještě předmětem lidské kontroly. Respektovat lidskou bytost znamená také rozvíjet takové inteligentní systémy v umělé inteligence za splnění požadavků že budou kontro- i algoritmy kontrolovány v případě automatického rozhodování. Pro smysluplnou kontrolu člověka nad eh, umělou inteligencí je nutné vyvinout příslušné nástroje. Eh, katolická církev nabízí takový model, kde by neexistovala rizika pro porušování mezinárodních práv. Eh, tam, kde není kontrola, by mohlo dojít k politickým akcím, které způsobí umrtí lidských bytostí. Třetí požadavek. To je jednota lidstva, to je univerzální bratrství. Také je důležité zachovat tuto univerzálnost bratrství lidstva, ale víme, že někdy to bratrství bývá nalomeno explicitně nebo implicitně zabudovanými věcmi v algoritmech a nebo technologickými zařízeními, které, ke kterým, které proto a z hlediska různého přístupu k finančním zdrojům. Pro takové rozvíjení umělé inteligence, která zahrne E, starší občany, e, kteří mohou být konfrontováni s potížemi e, v rámci využívání těchto systémů, činí nezbytným přemýšlet o tom, že je nezbytné i vz, na vzdory veškeré automatizaci a robotům zachovat si e, jasnou představu o tom, že jedně člověk z masa a krve e, musí vše kontrolovat. Je nutno starat se, eh, třeba při, když se bude využívat umělá inteligence pro péči o starší osoby, i zde nelze ztrácet ze zřetele lidský aspekt. Musíme si uvědomit, že AI může vytvářet konflikty a proto je třeba mít takovou perspektivu, která umožní budovat mechanismus, který umožní respektování soukromí a ochranu zranitelných osob proti kyber obtěžování a tak dále je významné také zvažovat tady to právo na zapomnění anebo právo na vymazání. E, to musí být nějakým způsobem zachováno i v koncipování umělé inteligence, protože zachovávání informace o určité osobe by znamenalo, Eh, že prostě něco zůstane v, nu, v digitálním profilu osoby. To není možné. Není možné zamrznout v tomto medolu. To by se odmítala skutečnost, že každý se může rozvíjet a lidská bytost má právo na odpuštění. A čtvrtý bod, závěrečný bod, to je obhajoba společných statků a ochrana našeho společného domova. Katolická církev se chrání, se snaží o záchranu našich domovů. Hmm Eh, vysoká technologie a roboty musí vždy být ve službách společných statků společnosti a nemůže se rozvíjet pouze pro prospěch malých skupin. Technologie umělé inteligence v této perspektivě musí respektovat také životní prostředí a země. My si uvědomujeme, že materiály, které slouží například podobání robotům, eh, jsou získávány v zemích, kde dochází ještě k vykořišťování dětí, kde je ještě práce dětí. A tady tyto ekonomiky musí být také kontrolovány, protože je důležité velice obezřetně Mm, sledovat a opatrně, jaké osoby přijdou o práci díky automatizovaným technologiím a jak jim nabízet nové možnosti pro začlenění mm, do mm, pracovního procesu. Musíme říci, že musíme navrhovat nejprve Etické hodnocení technologií umělé inteligence v závislosti na hlavních vodících respektujících především prioritu lidské bytosti. Musíme zachovat ten imperativ antropologický. Pojďme rozvíjet umělou inteligenci, ovšem za respektování lidských bytostí vzhledem k jejich biologické sociální i duchovní oblasti. Děkuji vám mnohokrát. Well, I think we already have common... Já myslím, že už tady skutečně máme na čem stavět naší další diskusi a chtěla bych říci, že opravdu ta otázka lidských hodnot a také stanovení určitých obecných norem, to je nesmírně důležité. Možná, že v podstatě nemáme úplně jaksi vždycky eh, ve všem třeba shodné názory mezi jednotlivými zeměmi, ale jsou tady společné hodnoty. A teď tedy mm, dostane slovo paní Svat Oniselka, eh, která vede eh, Všeobecnou střední školu v Helsinkách ve Finsku a která se svým týmem pracuje právě na otázkách islámského vzdělávání i v rámci tedy mm, celostátního orgánu ve Finsku. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát za organizaci toho semináře. Vidíme, že je opravdu velmi důležité, abychom se těmito otázkami zabývali. Je velmi těžké hovořit pro mne zde za muslimy, protože je to více jak miliarda lidí po celém světě a když se podíváme na Evropu, tak je to více jak 4 miliony lidí. A v podstatě máme tedy zde otázky etických aspektů, to je v muslimské komunitě velmi jaksi důležité téma. Vy velmi často musíme čelit islamofobii, xenofobii a podstatné otázky se v podstatě samozřejmě týkají toho, jakým způsobem to dále rozpohybovala migrace ještě ale pokud jde o umělou inteligenci, my musíme pochopit, že je to inteligence, kterou vytvořil člověk. A když se podíváme na to, jak v podstatě na to lidé tedy nahlíželi, jakým způsobem v podstatě pracují, tedy musíme si uvědomit, že tady opravdu otázka svobody se dostala do určitého tlaku. Můžeme se podívat například na to, že existují například plat aplikace pro zdravotní účely, které schromažďují údaje o lidských bytostech. Například jsme říkali, že v podstatě například se například pokládalo pro důležité pro jaksi zdraví ženy, eh, aby se schromažďovaly určité údaje, například o menstruačním cyklu, ale velmi často k tomu nakonec nedošlo, protože se spíše schromažďují údaje obecně zdravotní, které se dotýkají mužů i žen. A podstatě je třeba říci, že určité věci skutečně nelze srovnávat například z hlediska kvality, rozlišovací kvality obrazu eh, barevného. Velmi často se v podstatě používají jenom určité barvy a například tedy tím trpí lidé, kteří pokud právě mají určité problémy se zrakem, nejsou schopni eh, při této rozlišovací kvalitě eh, dostatečně dobře vnímat. A já si myslím, že skutečně to závisí na tom, jak, jak si zohledňujeme jednoho i druhého eh, člověka, který tedy stojí proti námi, že je skutečně třeba hledat v podstatě určité jaksi řešení třeba pro lidi, kteří v rámci Photoshopu prostě potřebují určité specifické eh, mechanismy. Ve Finsku, když budu hovořit o školním prostředí, tak škola je opravdu nesmírně důležitá pro řešení některých těchto etických otázek. Ve finských osnovách se snažíme skutečně jaksi přinášet kritické myšlení. Myslím, že na evropské úrovni by bylo důležité, kdyby se to skutečně promítlo do osnov ve všech zemích, že je třeba, aby v podstatě děti byly schopni pochopit, jak funguje algoritmus a aby také byly schopny pracovat eh, kriticky se sociálními sítěmi protože je třeba, aby se škola v podstatě nestala jenom místem, kde se odvíjí marketing pro umělou inteligenci, protože celá řada v podstatě eh, zařízení dnes schromažďuje údaje. A co s tím uděláme? Z data, data jsou skutečně jaksi i plnohodnotná, například z menšinového hlediska zda skutečně se v podstatě tyto informace schromažďují právě tak, aby měly e, určitý dopad i na minority nebo aby pro ně mohly být prospěšné. Minulý pátek jsem v podstatě viděla, jakým způsobem mohou děti jaksi pracovat právě s těmito, e, s těmito zařízeními. Například, e, když se podíváme na průběh té strašné události, ke které došlo minulý týden Eh, tak v podstatě na Novém Zélandu jsem v podstatě viděla, že děti skutečně sledovaly ty informace v přímém záběru a že je to nesmírně jaksi těžké eh, jim v tom zabránit. A naše děti jsou dnes vystaveny tomuto tlaku umělé inteligence. A já jsem se ptala žáků, jaké třeba v podstatě informace, jaké zprávy jim přicházejí na jejich mobilní zařízení. Protože například i v muslimské komunitě vidíme, že v podstatě ty zprávy velmi často jsou spíše eh, velmi negativní, ty, které dostávají a že velmi často se jim dostávají v podstatě do ruky texty, které dehumanizují jejich protějšky. Eh, a že to tedy vzbuzuje skutečně otázku, jak si toho, jak nakládat s tím lidským rozměrem. Čili proto je velmi důležité o umělé inteligenci uvažovat, protože ona opravdu utváří naši budoucnost. A proto je třeba na to připravovat naše žáky a je třeba jim k tomu dát jaksi klíč Protože samozřejmě inteligence, umělá inteligence se dotýká tedy mnoha dospělých, samozřejmě. Jakým způsobem v podstatě se budeme eh, schopni postavit k dospělým, kteří tedy eh, jsou zasaženi eh, až příliš těmito postupy a jakým způsobem budeme schopni žít na jednom světadíle, protože umělá inteligence také v podstatě na jedné straně eh, může tedy přinášet pozitivní podněty, ale může nás také například připravit o práci a lidé vlastně vyvíjejí něco, čím si sami podkopávají půdu pod nohama. Čili otázka v podstatě, pokud jde o Eh, etiku je nesmírně důležitá úvaha, protože data jako taková nás nezachrání, ta nám nepomohou sama o sobě. Myslím si, že je v podstatě třeba zde uvažovat o možných různých sférách. Jedna z nich je například šaria. Eh, dále máme v podstatě tedy otázku vaší vnitřní víry, způsob, jakým vlastně s tím procesem nakládáte. A třetí fáze je něco v podstatě skutečně jaksi posvátného, Tarika algoritmus, to, co vlastně nám eh, udává určitou cestu. Čili jakožto lidské bytosti si musíme právě jak si uvědomit, že je důležité, že pokud chceme, aby nám algoritmus k něčemu pomohl, pak by nám měl pomoci k tomu, abychom byli lepší. Uh, Další záležitosti k diskuzi, takže hned dávám slovo Veronice de Kaiser, eh, která tady zastupuje Evropskou federaci humanistů a byla naší kolegyní v Evropském parlamentu. Takže ona velice dobře ví, co se tady děje a může nám rozšířit naši perspektivu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, drazí přátelé, krásné odpoledne je více způsobů, jak se položit eh, otázkou po sociální kontrole umělé inteligence. Eh, už k těmto otázkám docházelo, je třeba, abychom zda akceptujeme delegování umělé inteligence rozhodování či nikoliv. A vidíme, že se velice rychle dostáváme k filozofickým otázkám, které jsou velice významné otázky, které byly pojednávány v celé řadě guidelineů o etice. Já se nechci vracet k těmto obecným doporučením, kterými se inspirovala Federace evropských humanistů v manifestu, eh, který zveřejnila před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019. Druhý způsob, jak nazírat na umělou inteligenci, eh, je, jaká jsou nová rizika, která občas souvisejí se strukturou samotnou eh, těch nových produktů umělé inteligence. Mm, a co s nimi uděláme? Zhodnotíme je, vymažeme je. O tom chci dnes hovořit, o mezi naší akceptance, protože rámec naší akceptance nespočívá pouze v otázce politické nebo v otázce rovnosti a dodržování závazných pravidel, ale musíme se také pobavit o úrovni rizik, která je přijatelná, akceptovatelná pro naši společnost. A tato reflexe je naprosto nezbytná. Já jsem se dívala na návrh, neměla jsem, pane Metzingeru, tu závěrečnou verzi eh, eh, těch guidelineů skupiny na vysoké úrovni, která v Evropské komisi zpracovávala tato vodítka. Eh, neviděla jsem tu finální verzi mně se to zdalo příliš technologicky driven, abych tak řekla. E, to nás vedlo spíše k ekonomické záležitosti, ale vy jste nám také řekl, že ta skupina obsahovala celou řadu, měla celou řadu zástupců z oblasti průmyslu. Ale mě to tak trochu zarazilo, když jsem viděla, že tady vůbec nebylo žádné hodnocení potenciálního rizika umělé inteligence, takže žádný výběr, který by byl ponechán nám, společnosti. Chceme-li to nebo nechceme-li to? Eh, eh, ne ve funkci morálního úsudku, ale z titulu toho, co považujeme za přijatelné riziko pro společnost. Čili já jsem velikou zastánkyní umělé inteligence, protože si myslím, že nám může přinést mimořádné příležitosti, ale nevidíme tady prostě ta rizika. A neexistuje nulové riziko. Každý den je riziko ve společnosti, v níž žijeme, nevyhnutelné. Hodnocení rizik a jejich řízení byly předmětem různých výzkumů v rámci mm, Evropského výzkumného programu a byly využívány v Evropské unii v oblasti nukleární energie eh, a mm, já osobně Promiňte, tady osobní poznámku. Já jsem byla expertkou v programu Drive Evropské unie, v 90. letech a účastnila jsem se mm, také mm, testu autonomního vozidla určitého prototypu v Nizozemsku už v té době. A konflikt mezi lidskou logikou a logikou autopilota, čili autonomního vozidla, tenkrát bylo plno konfliktů eh, to jsme viděli například eh, jako spolu jezdci. Já jsem to viděla v 90. letech v Ardenách také, zejména v konfliktu mezi logikou umělé inteligence a logikou pilotu a autopilotu, které vedly ke katastrofě a to jsme viděli velice dobře, co se Eh, tenkrát stalo s Boeingem nové generace. To je také umělá inteligence a to je také volba společnosti. A my máme výbornou tradici. Eh, jsme trochu ve spoždění, ale nejsme ve spoždění, co se týče hodnocení rizik, protože to známe. Víme také, že v koncepci nové techniky a technologie hodnocení umělé inteligence, což se také odráží v tom vodítku, je třeba mít různé zúčastněné strany a musíme se na to dívat a, hodnotit rizika od počátku vývoje algoritmu až po užití ale musíme si uvědomit, že tady může dojít k nehodám, eh, že bude nezbytné eh, prostě sbírat údaje o tom, proč došlo k nějakému incidentu nebo k nějaké nehodě. Sbírají se údaje Eh, například v tom případu tady těch Boeingů máme ty černé skřínky. Podívejme se v nukleární energetice, tam eh, také dochází k výměně údajů. Když dojde k nehodě eh, v atomové, v jaderné elektrárně, tak se to všechno analyzuje. Ale nám chybí viditelnost toho, o čem se dnes hovoří. A proto Federace evropských humanistů požaduje vytvoření Evropské agentury pro umělou inteligenci, protože na základě nových vývojů, nových algoritmů, jak budou vypadat nástroje nové generace. My to nevíme, tam nebudou jenom algoritmy, které budou rozhodovat, ale bude to nakládání z údaje s daty jako takovými. Bude docházet ke chybám. Bude tady také nutnost hodnotit pravděpodobnost a tak dále, čili pravděpodobnou chybovost odhadovat. A proto je zapotřebí, aby Evropská unie v té velké tradici, kterou má, vytvořila tuto agenturu. Je to obrovská výzva, abychom mohli říci společnosti, ano, úroveň rizika, volba společnosti, to je také ohodnocení rizik, kterými jsme vystaveni. S tím souvisí samozřejmě psychologie, kultura, eh, eh, co... Prospa. Když se podíváme na 10 mrtvých při operaci, není to stejné jako 10 mrtvých eh, při nehodě jaderné elektrárny. Máme tady různou citlivost na tyto záležitosti. A je samozřejmě nepřijatelné, aby uh, samo řídící auto zabilo 10 lidí, ale přitom desítky lidí umírají na silnicích. Čili já dnes tady Eh, volám po společnosti, která by byla schopna hodnotit tato rizika a tímto způsobem by byla schopna vládnout umělé inteligenci nebo jiné technologie, ať už jakékoliv, protože jedině tak budeme moci eh, splnit to, co se tady tak úžasně diskutovalo. Well, you me give the floor now, uh, since he has special... Ano, takže teď v podstatě ještě předtím, než budeme pokračovat, chci představit pana kolegu Foxe. Určitě tedy velmi dobře pracoval právě na té otázce umělé inteligence a v podstatě půjde teď o to, aby nám tady schrnul diskusi, zdůraznil hlavní body, které zde zazněly a vytvořil tedy i určitý potom mustek s tím naším textem. Ano, děkuji mnohokrát, Evo. A děkuji také paní místo předsedkyně za to, že jsme se zde dnes mohli sejít. Bylo to velmi zajímavé zasedání a já vám chci poděkovat za vaše příspěvky. Je opravdu fascinující pro mě, jakožto člen Evropského parlamentu, moci hovořit teď o něčem jiném než o Brexitu. Když se podíváme tedy na to, jak vypadá situace v našem veřejném životě, je třeba zlepšovat podmínky pro naše lidi. To je skutečně, co jak si už v 19. století eh, bylo jaksi heslem některých premiérů v mém zemi. Čili jde o to, abychom skutečně byli jaksi optimisticky naladěni vůči naší budoucnosti. Celá řada technologií v průběhu věků měnila lidské životy a činila je lepšími. A myslíme si, že tam, tedy kam jsme dospěli dnes, je v podstatě tam, kde možná stála tedy lidská společnost před třemi sty lety, když ještě neměla jaksi parní stroj. Čili v podstatě myslíme si, že ta parní jaksi složka parní pohon přinesla opravdu obrovský eh, pokrok. Ehm, pomoc například proto, aby lidé mohli přeplout přes oceán. A pokud je o umělou inteligenci, eh, tam skutečně zatím jsme ve velmi primitivní fázi, ale postupně je třeba se podívat, co se tedy stane v následujících eh, stovkách let. A jak tady říkala paní Eh, de Kaiser, je skutečně nesmírně třeba eh, zabývat se otázkou hodnocení rizik. Je možné, že za několik desítek let bude většina vozů automatických s automatickým řízením a je samozřejmě možné, že skutečně pokud tedy tady nastane eh, nějaký, jaksi, eh, nějaká srážka a smrt člověka, eh, tam samozřejmě to vyvolá jaksi nesmírně velký skandál. A umělá inteligence podle mě pro mnoho lidí, kteří tedy pokud dovolíme lidem, aby pracovali s řízení těchto aut, tak v podstatě se může skutečně stát, že je třeba, abychom jaksi byli schopni racionálně zhodnotit rizika. A myslím si, že ne vždycky jsme k tomu úplně dobře jak si připraveni. Když si vezmeme například geneticky modifikované potraviny, tak v rámci EU máme tedy vědce, kteří analyzují v podstatě to, zda tedy jsou ty produkty přijatelné či nikoli a parlament v podstatě řekne na to, já to nechci. Já to prostě nechci, ne proto, že je to racionální, že je to rozumné, ale prostě proto, že mně se to nelíbí. A tady skutečně velmi často, jak si politici mají právě z hlediska racionálního přístupu určité problémy. Pokud jde o umělou inteligenci, my jsme zvolili velmi pozitivní přístup. My chceme EU a Evropu, aby skutečně to bylo prostředí, kde se provádí investice, kde skutečně můžeme zlepšovat naše životy, naše zdraví, kde můžeme skutečně dosahovat většího blahobytu a kde také můžeme v podstatě mít třeba i více volného času, ve kterém tedy můžeme si více odpočinout a věnovat se sami sobě. A v podstatě samozřejmě je tady otázka, že to bude ničit pracovní příležitosti, stejně jako parní stroj v podstatě zlikvidoval celou řadu pracovních příležitostí. Samozřejmě, jak si počítače také zlikvidovali celou řadu možností v pracovním eh, prostředí. Ale v každém případě je třeba si uvědomit, že když se na to připravíme, když na to budeme mít skutečně jaksi prospektivní pohled, můžeme určité věci zmírnit. A když tedy ty algoritmy fungují, tak jak říkal pan profesor Lambert, v každém případě musí zůstat ve službách lidí. A že je tedy skutečně třeba, aby ty systémy byly pod kontrolou. To naprosto tedy s tím musím souhlasit ale zároveň je tady v podstatě, myslím, někdo řekl, že pokračujeme příliš jaksi rychle kupředu. To říkala, myslím, paní profesorka Vidovičová. Protože v Japonsku musíme si uvědomit, že například pokud jde o umělou inteligenci, když to porovnávají s lidskými lékaři, tak zjistili, že ty stroje vydávají lepší diagnózu a že v podstatě by se tím mohlo předcházet i mnoha umrtím. Já skutečně bych velmi rád slyšel od tedy různých zástupců eh, církví, co by mohli říci právě k této otázce a historicky. A já tady hovořím jako křesťan, ne vždycky tedy církve byly jaksi, pokud jde o technologie, v podstatě příliš eh, pokrokové. Když si vezmeme Galilea, když si vezmeme prostě jiné eh, aspekty, tak ne vždycky církve byly ochotny jaksi akceptovat pokrok. Čili myslím si, že v politice opravdu nám jde o to zlepšování lidských podmínek, a že je proto třeba využívat technologii rozumně, že je třeba mít etický kodex, to znamená napomáhat skutečně tomu, aby se rozvíjely správné postupy a abychom potlačovali ty špatné. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že AI rozhodně nezná vnitrostátní hranice a že tedy v Evropě, když budeme zvolit, schopni zvolit příliš restriktivní přístup, tak se toho chopí někdo jiný a my tím budeme pouze dotčeni a nebudeme schopni jaksi z toho těžit. A myslíme si, že to skutečně je v Evropě zřetelné, protože když si vezmeme tu parní sílu před dvěma sty lety, tak skutečně země jako třeba Rusko se tomu tehdy jaksi nebyly schopny věnovat, nebyly schopny to rozvíjet a zůstaly skutečně pozadu. Čili myslím si, že samozřejmě etický kodex je důležitý, je třeba mít transparentnost a je třeba moci věci skutečně vysvětlit a je také třeba, abychom si uvědomili, že lidé potřebují tedy určité kompetence k tomu, aby mohli využívat jaksi jednotlivých prostředků a že je třeba, aby skutečně jak si ty výsledky umělé inteligence pro nás byly prospěšné a aby lidé byli díky tomu produktivnější do budoucna. Čili pokud dovolíte, já bych zde ukončil. Myslím si, že skutečně ta debata byla fascinující a velmi tedy rád, když budou nyní moci zaznít další otázky. Dovolte ještě, eh, abych se tedy teď zeptala, zda jsou nějaké otázky. takže nevím úplně přesně, kolik máme času, už nám ho moc nezbývá, ale já bych tedy chtěl říci, že jsem se před několika lety zúčastnil v Evropském parlamentu kolokvia, které se týkalo elektromagnetických zón, pokud jde tedy o mobilní telefony. A zjistil jsem, že toto kolokvium eh, financovali výrobci těchto telefonů. Studie, které tam předkládali experti, spochybňovali právě otázku negativních dopadů na lidské zdraví, ale já jakožto prostý občan eh, si chci říci, že dnes tady opravdu vůbec nezaznělo jaksi nic o lidském zdraví. Možná, že po G5 se přijde tedy ještě nějaká další uh, Ehm, e, e, fáze, budou možná se moci lépe léčit některé choroby i v nemocnicích, ale zatím jsme o té otázce vlivu na zdraví nic neslyšeli. Hovoříte o vytváření pracovních příležitostí, ano, bude tam v Číně a v Silicon Valley a v Indii, ale tady v Evropě si myslím, že ty pracovní příležitosti vytvářeny nebudou. Právě tedy ta pracovní místa, o kterých eh, se tady hovořilo. Eh, zazněla tady otázka islámu a v podstatě já ani nemám otázku. Já jsem se opravdu tak zajímal, zajímal o toto téma, bohužel, ale že mě právě velmi mrzí, že to, co se skutečně bezprostředně dotýká občanů, tady příliš nezaznělo. Ano, děkuji mnohokrát. Druhá otázka. Tam, prosím, vzadu. Ano, děkuji mnohokrát. Jmenuji se Steven Barmus. Zastupuji Belgii, jsem nezávislý konzultant pro oblast umělé inteligence. Jedna z otázek tady v podstatě se týká That, uh, one of... také toho, jakým způsobem se k tomu mohou vyjádřit svobodní zednáři. Uh, Eh, protože když se podíváme na tu otázku jaksi lepšího eh, poznání lidské inteligence, tak eh, samozřejmě tady máme různé systémy, které mohou být vysvětlující a které budou transparentní, ale hovořili jsme také o tom, jakým způsobem v podstatě hodnotíme lidskou inteligenci, pokud jde o intuici, a pokud jde o přijímání rozhodnutí, eh, které právě často jsou podloženy eh, intuicí, je třeba si uvědomit, odkud tedy tato intuice pochází. Ta pochází v podstatě z toho, čím jsme prošli v našem životě, co jsme prožívali, ale někdy jsme v podstatě zapomněli na to, kde jsme se určitým věcem naučili. Čili myslím si, že je velmi důležité, aby děti a každý občan z mého pohledu v podstatě věděli, jakým způsobem funguje lidská inteligence, jaké jsou její silné a slabé stránky a jaké v podstatě tedy zde může hrozit právě riziko, pokud jde o to, že když budeme jaksi vzdělávat lidi nějakým způsobem, eh, ne v plné šíři, když jim budeme poskytovat jenom eh, omezené informace, a orientované informace, tak si myslím, že to nebude určitě v pořádku a myslím, že pan profesor Metzinger, který napsal vynikající knihy na téma lidského vědomí, myslím si, že v podstatě v těchto otázek jaksi eh, lidských znalostí a lidského vědomí by měl jistě co říci. Ano, děkuji mnohokrát. Já zastupuji řecké stále zastoupení když se podíváme v podstatě na ty velké NGOs, které se zabývaly otázkami umělé inteligence v rámci různých systémů, tak uveřejnili Bílou knihu v roce 2018 jak v podstatě tedy budou tyto otázky doléhat na lidi a na životní prostředí. S AS, ty symbiotické systémy v podstatě spočívají v tom, že se v nich spojuje celá řada obrovská řada prvků, které jsou propojeny algoritmy. A potom v podstatě půjde o to, jakým způsobem vlastně můžeme sledovat, jak se lidé postupně stávají jaksi neschopní obrany. Uh, může takováto možnost být skutečně ponechána pouze nějaké e, jednotné organizaci, která jaksi plní svůj vlastní účel, anebo zde máme skutečně přijímat nějaké e, uvědomělé rozhodnutí. Já myslím, že je velmi podstatné, že to nebylo zahrnuto do dokumentu, o kterém dnes diskutujeme. Já děkuji velmi panu Metzingerovi za velmi tedy upřímné vystoupení protože ta otázka, kterou řešíme dnes, nás úplně nechrání před transhumánními postupy. A to je také důvod, proč eh, Řecko se domnívá, že mimo jiných je skutečně třeba, abychom zvažovali lidský příspěvek který se může týkat vlastně akcí, které jsou proti lidstvu nepřátelsky eh, namířené. Je opravdu nyní chvíle, kdy je třeba rozhodovat a je třeba, abychom skutečně zvažovali právě, zda chceme investice anebo lidskou důstojnost. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych se chtěla zeptat pana profesora Metzingera na ta vodítka, na ty pokyny protože se tedy sešla skupina na vysoké úrovni, která se zabývala otázkou dezinformací, vydali velmi zajímavý dokument a nakonec v podstatě navrhli tedy určitý dobrovolný kodex, který se týká právě možnosti použití mm, těchto zásad například eh, ze strany velkých platform eh, a že by se tedy v podstatě podávaly tedy každoměsíční zprávy a Facebook Twitter a Google doposud tedy nepřijímají žádné jaksi transparentní rozhodnutí týkající se například eh, reklam, algoritmů a tak dále. Čili máme pocit, že je to trošičku takové deja vu, něco, co už se prostě odehrává nikoli poprvé že v podstatě se vydají pokyny a pak se prostě řekne, že to bude jenom dobrovolné, že se tedy vydají pokyny, ale že je vlastně nemusí nikdo dodržovat. Já se toho opravdu obávám a myslím, že v podstatě Evropská komise by měla právě třeba v rámci e-commerce tyto věci řešit tak, aby to bylo skutečně povinné protože si myslím, že opravdu komise velmi často, jak si řekne, dobrá, nějak to vyřešíme, platformy řeknou, no dobrá, my se tím budeme zabývat, ale nakonec se nic nestane. Prosím, myslím, že tam ještě byla nějaká otázka vzadu, prosím. Ano, dobrý den, děkuji. Já jsem eh, stážistka v Evropském parlamentu v, právě v oblasti eh, výzkumu. A otázka platform a ekonomiky mě velmi zajímá. Já musím říci, že pokud jde o AI, já v podstatě mám spíše tedy úzkostný přístup a pokud jde právě o to, co tady zaznělo mezi právě těmi politikami v oblasti obchodu a ochranou občanů. Jakým způsobem se to bude řešit, k jakým kompromisům se lze eh, zde dostat. Čili my máme v podstatě dnes představu, že tady jsou v každém případě tedy znaky určitého spoždění, že jsme pořád tak dva kroky jaksi za e, tou technologií, že je tady samozřejmě otázka těch algoritmů, e, různých tedy dezinformací, ale teď v podstatě jde o to, jakým způsobem, jak si se můžeme dobrat toho počátku a jaká by v podstatě mohla být případně jaksi alternativa, pokud jde o tyto platformy a otázku odpovědnosti a dále jakožto zástupci občanů s určitou tedy odpovědností právě za ochranu občanů, jakým způsobem můžete ospravedlnit, že v podstatě nezvolíme tedy ten druhý jaksi podstatný regulační nástroj, který máme pořád k dispozici. Děkuji mnohokrát. Takže já dám každému slovo, aby mohl zareagovat a začnu panem profesorem Metzingerem. Děkuji. Dobře. Abychom zabránili jakémukoliv nedorozumění, závěrečná verze těchto etických pokynů, které všichni uvidíte, bude mnohem lepší než ten návrh, který jsem vám ukázal, v prosi, který jste viděli v prosinci. A bude to mnohem lepšího, než co kdy měla Čína USA. Bude to něco velice substantního. Já jsem profesor filozofie nejsem úplně šťastný z toho závěrečného textu, ale stejně se domnívám, že je dobré, že to dá určitý standard, který svět ještě nespatřil. To, co jsme dělali v uplynulých devíti měsících, je, že jsme skutečně eh, bavili se o tom, jakým způsobem vynucovat právo. Měl jsem experty, kteří mi říkali, no, devět let já jsem slyšel 9 let. A je tady zcela zásadní problém v té situaci. Experti nám říkali pacing gap. To znamená, že rozvoj pokračuje daleko rychleji, než na to mohou reagovat demokratické instituce, takže bychom možná měli investovat také některé zdroje do nových ehm, modelů řízení a zprávy věcí veřejných. Hm, rád bych odvětil na jednu z těch otázek, které přišly ze zadu. Domnívám se, že v současné době neexistuje alternativa k tomu, abychom dali odpovědnost platformám a Evropská unie by to měla opravdu, opravdu učinit. Čína prostě vypudila Google ze své země. Je to alternativa měli bychom mít tu alternativu, že Facebook nebude prostě působit v Evropě, když se vymkne kontrole. A já tedy za to tady teď nehovořím, nepleduji proto, ale myslím si, že neexistuje alternativa než tomu, abychom povolali poskytovatele těchto velkých platform k odpovědnosti. Nemám tady tolik času, takže abych dal prostor ostatním, skončím. Děkuji mnohokrát. Máme ještě nějaké příspěvky, nějaké komentáře na to, co tu zaznělo? Nic takového tu není, ne? Dobře. A chtěl by si mít závěrečné slovo. Já mám vždycky rád závěrečné slovo. Ta dáma vzadu, která položila poslední otázku, tak hovořila o hluboké úzkosti. Nebuďte úzkostná, buďte optimistická, život bude lepší. Bude tady víc potravy pro hladové lidi, které kdy měli lidstvo, se zlepšuje, technologie dělá všechny zdravější a víc prosperující eh, lidi chodí méně hladový domů nebo méně lidí je hladových než v minulosti. To všechno mm, mm, souvisí s tou možností dělat dobré nebo špatné. Vidíme to na internetu, já to vidím na svých dětech. To není nějaká věc, kterou bychom měli eh, zapudit, zastavit umělou inteligenci. Měli bychom lidem říkat, že sociální sítě mohou eh, být prospěšné a zábavné, ale mohou se stát také závislostí. Mm, podívejme se na fake news. Nic, eh, to přece je stará známá věc. Eh, tady se vždycky obvinovali lidi z toho, že si něco vymýšlí a tak dále, a pro, mm, aby manipulovali. A využití propagandy je stejně staré jako lidstvo samotné. Změnila se jenom forma. Eh, takže pojďme mm, být pozitivní, pojďme být optimisty, abychom z toho udělali to nejlepší. Děkuji vám. Ano, takže skončíme optimisticky. Ano, ještě tady na závěr. Já jsem chtěla udělat jenom krátkou připomínku a potom dám slovo paní místo předsedkyně na závěr této vynikající diskuse v souvislosti s fake news. Tam jsou začleněny Eh, v tom našem doporučení také fake news. My už jsme začali pracovat na těchto nových technologiích. Jsou tu technologie, které umožní vystopování, třeba šíření nějakých takových lží či pomluv. Já nesouhlasím s tím, že potřebujeme ministerstvo pravdy. Nemůžeme tady zapodět sociální platformy, nemůžeme prostě negovat výsledky voleb, ale já bych ráda, abychom dali občanům do více alternativ, více možností, jak využívat věci. Navrhla bych tedy, abychom zachovali eh, ten přístup založený na zásadách eh, lidských, a pak můžeme i tu umělou inteligenci využít pro dobro, jak řekl Ashley. Eh, můžeme použít umělou inteligenci eh, pro léčení nemocí může to způsobit třeba nějaké škody, ale dobře, že to není ani poslední návrh, na kterém pracujeme. Technologie se rozvíje, my musíme zabezpečit i naši další prací, abychom byli schopni se přizpůsobovat tomuto rozvoji, ale nemůžeme být nepřátelští vůči inovacím jenom kvůli tomu, že nám způsobují strach. Takže bych dala teď slovo naší místopředsedkyni na závěrečné slovo. Děkuji vám mnohokrát za tento vynikající dialog. Děkuji vám, paní Kali. I want you, I'm gonna finish. A já bych začala mou poslední poznámkou máme vynikající recepci, kde můžete spolu hovořit oko v oko, čili tváří v tvář. Zůstaňte tu na tu recepci, neodcházejte, protože tam budete mít také možnost k diskusím. Eh, mě teď bolí trochu hlava, protože tady jsme dostali tolik informací, ale tak vysoce kvalitních informací dnes odpoledne. Já nechci prostě eh, vybírat jenom některé. Já si myslím, že důležitá je otevřenost a transparentnost Evropské unie. Je výborné, že pan Metzinger sem přišel, byl otevřený, transparentní a představil nám tu publikaci. To je výborné, děkuji vám mnohokrát. Všechny prezentace, jak z nábože z řad náboženských zástupců, tak univerzit byly skutečně vynikající a v tomto smyslu eh, byl to také, bych ráda řekla, můj poslední otevřený seminář v rámci článku 17 a já jsem překvapena, že je tady tolik lidí v místnosti. To je totiž záležitost budoucnosti, je to příslip do budoucnosti také. Já se často domnívám, že v politickém životě neděláme dost takovýchto akcí, protože nemáme prostor a čas eh, tam, kde nejsme zaplaveni technologií. A když chci hodně kriticky eh, přemýšlet, jdu na zelenou louku se svým ovčáckým psem a tam se můj mozek krásně zrelaxuje a mohu spustit kritické uvažování. A také často slýchám, že máme netrpělivější občany. Kontakty se teď nevytvářejí tím, že si píšeme krásné dopisy, ale že prostě eh, si píšeme SMSky nebo Whatsappy, mm, znáte a víte, že lidé chtějí okamžitou odpověď, ale já myslím, že tomu se musíme bránit. Eh, my musíme prostě dostat zpátky věci pod kontrolu, abych využila to, ten pojem, který tady zažil. Právě pro blaho občanům. Eh, Samozřejmě umělá inteligence může sloužit dobru. Vždycky je to i ta druhá stránka věci, ale ta nejhorší věc, eh, která by se nám mohla stát, kdyby se nám to vymklo z rukou, kdybychom prostě ztratili kontrolu. Ale to bychom právě neměli dělat a proto je tak důležité, abychom pořádali takové věci, jako je tento seminář, který tady prostě sbíráte myšlenky nejrůznějších náboženských obcí a já jsem byla překvapena počtem kolegů z Evropského parlamentu, mm, kteří byli přítomni tomuto dialogu dnešnímu. Pár závěrečných připomínek mm, k věci, kterou jsem se zaobírala dva a půl roku Tento dialog v rámci článku 17, kterým jsem se zaobírala těmi posledními dvě a půl roku, eh, mi přinesl mnohé poučení. Mnoho jsem se naučila a jistě zahrneme zkušenost toho potom do doporučení, které dáme k dispozici předsednictvu parlamentu pro jeho pokračování. E, tento dialog musí pokračovat i mezi těmi výbory a my jsme dnes prokázali, e, jak je důležitá spolupráce, to se mi zdá důležité. Chci poděkovat všem, kteří přišli, panelisti i hosté. Děkuji vám mnohokrát za vaši trpělivost a za to, jak jste byli laskaví k mé práci. Eh, chci také poděkovat Fargusovi oborovi, <clears throat> který mi vždy <clears throat> poskytoval výbornou pomoc. Děkuji se lému týmu, mému asistentu, který sedí vzadu, který velice mnoho pracoval a požádám vás, abyste pod, eh, abyste pod, zatleskali těmto asistentům, kteří vykonali tak výbornou práci. Děkuji také paní Kali Děkuji. My jsme jenom tak dobří, jak ti, kteří nás podporují. Na to bychom neměli zapomínat a máme neuvěřitelné pomocníky v tomto parlamentu i na komisi lidé, kteří jsou oddáni veřejné službě. Takže, jak jsem řekla, toto je eh, poslední moje otevřená velká akce, ale teď nás čeká taková malá oslava. O té recepci jsem vás informovala, tam můžeme pokračovat v našem dialogu. Eh, jako matka čtyř dětí vím, že rodiče se obávají, že ztrácí kontrolu ne eh, vzhledem k, těch dětí, k dětem samotným, ale že jsou vystaveny tolika vlivům. Mé hmm, eh, nejmladší dceři bude 18 a jsem šťastná, že jí není 8, protože si nejsem jistá, jak bych to všechno zvládla s těmi všemi vlivy, Eh, které na nás útočí. Ale dnešní den nám mohl dát některé eh, podněty a já se těším na toho 8. <clears throat> dubna, až bude zveřejněna <clears throat> ta závěrečná verze pokynů a eh, také zhrneme Eh, příspěvky těch expertů v obou panelech a děkuji vám za vaši expertizu, děkuji vám mnohokrát a těším se, že se s vámi všemi uvidím ještě na recepci.